morning. Dobré ráno. Dobré ráno, vážení přátelé. Dámy a pánové, prosím, posaďte se, začneme. Začít už musíme, protože máme velice nabitý program. Budeme mít v 11 hodin hlasování a do té doby musíme probrat body, které jsou na programu. Tak tedy eh, první bod programu přijetí pořadu jednání. Eh, chci vám ohlásit změnu u bodu 4. Eh, ochrana eura proti padělání. Spravodajka Antea McIntyre žádá o odložení na další zasedání výboru, na příští zasedání. Pak body 5 a 11 jsou prohozeny tedy zpráva o statistikách zločinnosti bude v 9 hodin 25 a prezentace ředitele Frontexu bude v 11 hodin 20. Také vám chci eh, ohlásit, že eh, body 5 a 6 návrh eh, zprávy o multi nebo víceletém rámci paní Tanoka a návrh o základních právech v EU 2012 až 2011. Spravodajka paní Vlašiková, Beňová a pan Coelho. To eh, bude eh, aktualizace o migrace SIS druhá generace. Pokud nejsou žádné námitky, můžeme eh, agendu, tedy pořad jednání schválit v této podobě. Eh, bod dvě, sdělení předsedy. Vítáme pana Davida Sasoliho, který je eh, místo paní Kateřiny Nedělové náhradníkem v našem výboru. A také chci oznámit že paní pan, pan, pro, omlouvám se, pan Marian Jean Marinescu bude zpravodajem o dohodě mezi EU a Moldavskem o usnadění vizového styku. A pan Purnat je zpravodajem o dohodě mezi EU a Ukrajinou o usnadnění vizového styku. A já sám budu zpravodajem pro zprávu o boji proti podvodům oproti finančním zájmům EU podle trestního práva. A pak ještě pan Petr Luhan je jmenován navrhovatelem pro stanovisko o klíčových dokumentech pro investiční produkty. Takže můžeme schválit zápis ze schůze konané v minulém termínu? Nejsou žádné námitky? Pak je tedy zápis schválen. A teď se dostáváme k prvnímu eh, bodu vlastního programu. Připomínám, že bod 4 je odložen. Tedy zpráva McIntyre je odložena na příště. A teď se dostáváme ke statistikám o, o zločinnosti zpravodaj pan Kirkhope je tady, prosím, nebo je zastoupen panem Ashwardem. Předkládá se vám návrh zprávy vypracované panem Kirkhopem o návrhu, který byl již diskutován ve výboru, tady byl diskutován na schůzi stínových zpravodajů a jde o metodologie a náklady eh, tohoto návrhu. Takže pan Ashford jménem pana Kirkhoupa nám tuto zprávu bude prezentovat. Pak si stanovíme eh, termín pro předkládání pozměňovacích návrhů. Prosím, máte slovo. Pane předsedo, děkuji vám. Jak jste řekl, chci potvrdit, že pan Kirkhope bohužel tady dnes nemůže být a kolegyně McIntyre eh, měla eh, se ujmout prezentace této zprávy, ale ona eh, měla nehodu, upadla, zlomila si nohu, takže se došlo nakonec na mě, abych prezentoval této zprávu. Já přečtu krátké prohlášení pana Krghoupa. Tedy cituji jeho zprávu, říká, že vítá příležitost eh, další výměny názorů před hlasováním ve výboru, aby mohl vyjádřit své názory jakožto zpravodaj eh, a eh, stínoví zpravodajové zase předloží názory svých frakcí a pak také se předloží vysvětlující prohlášení. Po rozsáhlé diskusi se spolu zpravodaje a po setkání s komisí opakovanému setkání došlo ke schůzce s dalšími stínovými zpravodaji a ukázalo se zcela jasně, že jakožto zákonodárci nevidíme skutečně přidanou hodnotu pro pokračování v tomto návrhu. Stockholmský program uvádí, a cituji, že adekvátní spolehlivé statistiky jsou potřebné a nezbytné pro eh, vypracování akčního plánu pro provádění rozhodnutí a pro efektivní akci. Konec citátu. Já s tím souhlasím, že statistiky skutečně mohou být dobrým základem eh, a eh, podle nich se může stanovit eh, další zaměření evropské legislativy. A je důležitá otázka výkazu o zločinu, informací o pronásledování, o stíhání zločinců v různých členských státech. 12 milionů euro v rozpočtu, jak říká zpravodaj Eh, klade otázku přidané hodnoty pro takové statistiky. Eh, to je skutečně otázkou. Základní otázkou kolem metodologie použité eh, tady stále zůstává mm, přehledy obětí. To klade otázku, do jaké míry to má skutečně přidanou hodnotu. A statistiky o zločinnosti tak mohou být velmi rychle, snadno, špatně vykládány subjektivnost eh, a další aspekty eh, se eh, přidávají jako další otázka. Je tady vůbec spochybnitelná důvěryhodnost takových informací, kdy, dochá, kdy jde o různé důvěryhodné citlivé situace? Například otázka o vystavení drogovém problémům, otázka vlastnictví zbraní, otázka terorismu a takové otázky, tam je opravdu velice těžké eh, říci, jaká hodnota, jakou hodnotu lze vyvodit z takovýchto otázek, eh, když eh, na druhé straně je spíše potřeba skutečných statistik vyplývajících z výkazů. Jde o velmi nákladné přehledy a průzkumy, které v podstatě nejsou příliš odpovědné. zpravodaj říká, že by chtěl zdůraznit, že si velice ceníme práce Eurostatu a ceníme si práce statistických kampaní. Nicméně navrhuje, aby výbor zamítl navrhované eh, statistiky eh, o přeshraničním zločinu eh, jako pašování, převádění drogu, drog, terorismu a dalších. Navrhuje, spíše, lépe řečeno podporuje spíše, aby komise eh, navrhla alternativní návrh, který by opravdu se opíral o fakta, eh, který by byl skutečně eh, přidanou hodnotou a byl užitečný za náklady, které by to stálo. Děkuji. Děkuji, pane Ašvarde. Ptám se, zda by chtěl někdo z pléna vystoupit. Ano, prosím, dva řečníky. Děkuji, pane předsedo a děkuji opravdu zpravodajovi, panu Kirkhoupovi. Musím říci, že je velmi eh, statečné držet se návrhu odmítnout eh, návrh komise, ale je to zcela odůvodněné v tomto konkrétním případě. Já vím, jaké tlaky tady byly. Dostali jsme eh, také dopis od agentury o základních právech, které který eh, se ovšem vůbec nevyjadřoval k našim výhradám. Samozřejmě my víme, že statistiky jsou eh, cené a užitečné v obecné rovině. Já eh, nechci hovořit příliš dlouho, protože zpravodaj řekl argumenty, které jsou i mými argumenty. Otázka zní, potřebujeme takové údaje? Potřebujeme Eh, takové priority, eh, eh, na rozdíl od například údajích o přeshraničních, přeshraniční trestné činnosti ale samozřejmě v rámci spolupráce mezi členskými státy je možné vyměňovat se také údaje o eh, národním nebo vnitrostátní zločinnosti, nic proti tomu. Eh, ptám se ale, zda je nutné, aby komise regulovala velmi podrobně eh, typ otázek, které by se v přehledech měly klást na celoevropské úrovni. A takový přehled či průzkum je přece možné realizovat také na národní úrovni. Eh, národní složky, národní útvory by měly klást otázku, proč v některých věcech eh, se věci nedaří. Třeba eh, konkrétně v, mé zemi existují údaje o takovýchto aktivitách, které požaduje komise. A můžeme samozřejmě o takových věcech diskutovat i e, s vnitrostátními statistickými úřady a orgány, klást si otázku, jak kvalitně organizují své průzkumy. A pak e, by bylo možné vypracovat mechanismus, který by byl e, efektivní z hlediska nákladů. A na tomto základě vypracovat spolehlivou metodologii. Čili to všechno jsou otázky, Eh, kdy vidíme, eh, že v návrhu komise se takové otázky objevují eh, mnohokrát, když se to klade taková otázka již po třetí, tak to už není příliš zábavné, když se ptáme třeba na pocity někoho, nebo ptáme se, zda vlastní no na základě takových otázek, subjektivních otázek přece není možné získat spolehlivé údaje. Je nepochybné, že tento návrh komise opravdu není užitečný a myslíme si, že eh, by eh, opravdu bylo dobré udělat určitý průzkum k této věci, eh, tuto věc nákladně znovu promyslet a děkuji. To young Mrs. yours is the floor. Yes, thank you. Lunaček. Dobrý den, já na... zastupuji pana Lunačka mm, a reprezentujeme stanovisko zelených. Je důležité získat podporu pro tento návrh Dokud nebudeme mít plně harmonizované právo, tak musíme ověřit, zda komise je správným orgánem koordinace statistik. V neposlední řadě musíme řešit um, námitky NDPS. Za těchto okolností eh, můžeme podpořit, můžeme podpořit návrh pana Kirkhoupa s jednou výhradou. Nejsme proti eh, tomu v principu, ale ten eh, návrh by měl být méně nákladný. Děkuji. pan Zilstra pane předsedo. Já podporuji to, co řekl pan Kirkhope a také se ptám, zda existuje tady zájem o mm, využívání těchto dat v Polsku. V Polsku proběhlo vyšetřování a ukázalo se, že v Polsku klesá kriminalita a tato krimita se přesunula jinam. Nejenom, že se e, exportují automobily, ale také kriminálnici. Já jsem položil písemnou otázku komisi a radě týkající se přeshraniční kriminality a odpověď byla, abychom se mm, bylo, byly mm, statistiky Eurostatu, podle kterých e, tedy nejnovější jsou z roku 2008, což nejsou čerstvá data a vývoj od roku 2008 neříká nic o vývoji přeshraniční politiky. A to byla moje otázka. Komise a rada podle mého názoru vůbec nemají představu, jaká data sleduje Eurostat a Eurostat nemůže odpovědět na konkrétní otázky parlamentu. A přidaná hodnota evropských statistik vedle ve srovnání s vnitrostátními e, statistikami spočívá ve srovnatelnosti těchto dat. E, Přidaná hodnota těchto statistik pro větší bezpečnost v Evropě je proto velmi pochybná a nepřináší žádné informace pro politiky. Já podporuji tím, co řekl pan Kirchhoff, že skutečně by se eh, měli vyrovnat s realitou. Máme tady mm, ještě pan Busutil, vidím. Chcete si vzít slovo teď? Ano. Já se mluvám, protože já jsem teprve teď přijel a stanovisko EPP mm, je stanoviskem zpravodaje protože nejsme přesvědčeni o mm, odůvodněnosti tohoto návrhu a protože jsem právě přišel, tak nemohu eh, podrobněji o tom informovat, ale tím u toho zůstanu tedy. Pan Ashworth, chcete reagovat na eh, komentář, který tady padl? Nebudu reagovat, protože to je zpráva kolegy Kirkhoupa, ale jsem si jist, že bude eh, velice rád, až mu eh, budu prezentovat podporu, kterou má tady v tom výboru a komentáře kolegů. Vidím eh, komisi, komise se k tomu chce vyjádřit. Teď. Děkuji, pane předsedo, za mm, příležitost ehm, já se jmenuji Avero mm, Varedo a jsem zodpovědný za sociální statistiky v Eurostat. Nemusíme vás přesvědčovat o významu ehm, toho mít informace, mít data, abychom viděli, zda politiky fungují. Minulý rok byl přijat nový zákon, který zlepšuje práva obětí trestných činů v celé unii s podporou, který měl podporu tohoto parlamentu. Co víme o tedy zranitelné populaci, kterou chceme podporovat, ty, ty, o těch obětech, kolik obětí je v Evropské unii. A Eh, narůstá jejich počet nebo klesá, je nějaká skupina zranitelnější než jiné. Abychom toto mohli měřit, máme správné instrumenty, skutečně hlásí lidé trestné činy policii, eh, jsou nějaké administrativní záznamy, které jsou úplné, jsou srovnatelné. Tyto a další otázky se musí zodpovídat na evropské úrovni a už byly definovány před nějakou dobou a odpověď eh, poslanců byla taková, že ty stávající informace nejsou dostatečné, takže ano, potřebujeme tato data. Návrh na nařízení je reakce na um, politické dokumenty jako Hákský stokholmský program, který um, vyjadřují podporu sběru dat o obětech Myslím, že není potřeba přespěčovat vás, že evropský statistický systém, což, který spočívá na stavu mezi Eurostatem a národním statistickými orgány, je nejlepším orgánem pro uh, definování nástrojů na sběr statistických informací a ten zvolený přístup je právě v tomto návrhu. Technické aspekty se řídí pokyny eh, manuálu OSN o průzkum eh, o situace obětí z roku 2010. Ten model byl testován v pilotních projektech od roku 2008 až 10 v 16 členských státech, který připravil eh, podklad toho textu, který máte před sebou. Rozvoj těchto služeb Eh, byla udělena Stockholmská cena za kriminologii. A to právě těm autorům toho průzkumu, které máte před sebou. Bylo to vypracováno v pracovních skupinách a jsme trošičku překvapeni pro tou kritikou v té zprávě. Průzkumy obětí mm, proběhly nedávno v, ve Spojených státech, Austrálii, v Kanadě. Nicméně my chápeme, že návrh tohoto nařízení vzhledem k obsahu um, může vyvolávat nějaké otázky. Asi víte, že text nařízení již byl projednán v radě a byly navrhnuty pozměňovací návrhy, které byly výsledkem velice konstruktivní diskuse. Rada není jednomyslná, přijala kompromis. Jsme poněkud překvapeni, že jsme nebyli schopni to podobně analyzovat s tímto výborem a doufáme, že, se, že bude možnost to zlepšit pro většinu členských států tento průzkum, který navrhujeme, bude asi jediná příležitost získat data o obětech. A výsledky, které dostaneme, budou srovnatelné. A bude možné srovnat s administrativními záznamy, které se nyní e, sbírají není, nesmí být pohyby o důvěrnosti tohoto postupu. Porušení principu statistické důvěrnosti eh, je v některých um, státech trestný. Velice stručně eh, k té kritice v té zprávě. Um, je, říká se tam, že to návrh není koherentní. My jsme připravili ten text harmonizovaným, srovnatelným způsobem. V některých zemích se mm, využívají národní průzkumy a ten text musí být dostatečně flexibilní, aby to zohlednil. Pak jsou tady otázky možné subjektivity odpovědí. Jsou tady dva typy subjektivity. Zda respondent skutečně uh, Um, odpovídá na otázku a zda um, mu byly položeny otázky o jeho vnímání bezpečnosti. V těchto informacích tyto informace jsou nutné pro politik, rozhodování o politikách a jsou relevantní. Dále tam spochybňují um, určité proměné. Nicméně se na to musíme dívat jako celek. To je klíčové v sociálních průzkumech, nejenom obsah ale také otázek. Jsou tam různé proměny, které mm, se eh, zdají eh, být, ne, nezdají být relevantní, ale ve skutečnosti sehrávají důležitou roli. Pak eh, ta zpráva spochybňuje jaksi náhodný, mm, náhodnou povahu toho průzkumu, ale to je základní statistický princip částečně ten průzkum musí být náhodný. Je samozřejmé, že výsledky budou anonymní a respondenti nebudou identifikováni a budou mm, distribuovány schrnutí, tabelky schrnutí bez jednotlivých mm, detailů. Kvalita života, pída, indikátory Evropa 2020, to všechno je založeno na průzkumech s eh, průzkum silk pro bídu, pro zaměstnanost. Máme subjektivní otázky v těchto průzkumech. To je normální běžná praxe. Není to poprvé, kdy respondenti eh, odpovídají na takovéto otázky. Jedna věc, další věc jsou náklady tohoto postupu. Eh, provedli jsme pilot, spočítali jsme to, eh, kolegové z Národních statistických úřadů. Potřebujete minimální standardy, co se týče velikosti vzorků. Interně jsme o tom mluvili, 12, těch 12 milionů je asi čtvrt milionu lidí, tedy založeno na vzorku čtvrt milionu lidí. To je průměrná cena podobných průzkumů. Máme čísla, která to mohou ospravedlnit. To, toto eh, zamítnutí by byla premiéra pro evropskou statistiku a ještě více zne, znepokojivé, že to je založeno na mytologických um, důvodech, když na tom pracují nejlepší experti. A ten průzkum přitom poskytne informace, které evropské instituce potřebují v eh, oblastech týkající se obětí. Včera jsem byl na podobném fóru, mluvili jsme o demografii, nařízení o demografii a jeden z požadavků bylo více informací o násilí na ženách, takže toto je nástroj, eh, který máme i jako statistická komunita, abychom eh, odpovídali na tyto otázky evropských institucí. Věříme, že to poskytne informace, která jsou nutné pro hákský a stokholmský proces. My jsme mm, připraveni jednat o, s tímto výborem a jsem k dispozici o, k jednání o jednotlivých eh, částech této smlouvy. Děkuji za pozornost. Děkuji komisi za příspěvek. Pane Busutile, chcete se teď vyjádřit? Velice stručně, pane předsedo. Je škoda, že je tady dnes dopoledne tak málo kolegů. To je důležité rozhodnutí, když odmítáme návrh komise. Právě jsem pečlivě vyslechl ten, tu vášnivou výzvu ze strany zástupce komise, Eh, pozice EPP je podpořit zpravodaje. Nevidíme, proč bychom měli jít proti zjištění a doporučení zpravodaje. Jestli se ale komisi podaří zpravodaje přesvědčit a dospět k nějakému kompromisu, tak budeme návazně spolupracovat Podpoříme tedy zpravodaje, když bude chtít společně s komisí se pokusit nalézt východisko z této slepé uličky. Děkuji. Jak jsem řekl, máme ještě chviličku času, protože čekáme na paní Weber, zpravodajku eh, následují, k následujícímu bodu, takže kdyby se někdo chtěl vyjádřit, pan De Jong a možná pan Ashworth, kdyby se chtěl ještě rozmyslet, že by se vyjádřil po té, co vyslechl komisi a následující dva kolegy, kteří také zareagovali na tu situaci, pan De Jong. Děkuji, pane předsedo. Já jsem poněkud znepokojen eh, výrokem pana Busutila, protože eh, když se podívám na všechny ty úkoly, za které odpovídám, Eh, za Libe, tak eh, si myslím, že do nekonečna se pracovat na návrhem komise, který není dobrý. My přece ten návrh eh, nezlepšíme. Je úkolem komise podat kvalitní návrh a tohle není kvalitní návrh. Tak nevím, proč bychom se měli pouštět do dalšího kola. Zbytečných konzultací už, proběhly už proběhlo jich mnoho a komise jasně trvá na svém názoru, že je to důležité a nezbytné a tak dále. Myslím, že je rozdíl mezi přeshraniční zločinností, kde máme konkrétní mandát a tento výbor se tím eh, zabývá detailně a důkladně a pak je tady vnitrostátní trestná činnost, místní trestná činnost a to se řeší místně a vnitrostátně. A tady z toho vůbec nevyplývá, že bychom potřebovali agregované údaje na eh, evropské úrovni. A jaký smysl by tyto údaje měly? Za druhé, v tomto dokumentu komise se eh, nedozvíme, a to ani z vysvětlení, proč není absolutně možné vycházet z rejstříků policie. Možná, že v některých členských státech je to ještě poněkud složité. Prioritou by tady bylo začít debatovat s těmito úřady a s tou policií na zlepšení těchto rejstříků, aby eh, fungovaly efektivněji, ale eh, dělat tuto práci eh, sami, to znamená z, z evropské centrály se pokoušet o nějaký mikromanagement, to podle mě není efektivní. Takže znovu se pouštět do konzultací s komisí nemá smysl. Už ty konzultace proběhly, detailně jsme vysvětlili, proč tento postup není správný. A já vůbec nevěřím eh, komisi, když hovoří o těch eh, o těch eh, politicích a, a úřednicích komise, že tedy se snaží o Eh, že se snaží o kvalitní eh, postup, protože vidíme, že ani z meteorologického hlediska eh, tento návrh není kvalitní. Takže komise by se měla teď samostatně snažit o zlepšení tohoto návrhu a pak se o tom můžeme zase bavit. Děkuji. Cicera. Děkuji, pane předsedo. Já chci říci, že ta kritika, která zde zazněla eh, ze strany komise, je víceméně odmítnuté. Tady se volá po kvalitním vyšetřováním a tady mám ještě větší obavy, když jde o kvalitu tohoto návrhu. Existují rozdíly mezi členskými státy členské státy nejsou dobře srovnatelné. Já se chci připojit eh, k předřečníkovi a znovu vyjádřit pochyby eh, týkaj, týkající se eh, týkající se jednak postoje komise i postoje EPP, které je ochotno se přiklonit na tu či onu stranu. Dobře, a teď kyperské předsednictví závěrem, než dám slovo panu Ashcroftovi. Eš- Jménem kyperského předsednictví bych vás rád informoval, že nařízení k evropské statistice v oblasti e, bezpečnosti před e, zločinností bylo e, pro debatováno v pěti schůzích již za polského předsednictví 12. června 2011. Cestou prací začalo polské předsednictví vypracoval kompromisní návrh na základě těch schůzek a komise naznačila, že eh, podala pozměňovací návrhy ke zlepšení návrhy. Různé členské státy vznesly výhrady k tomuto návrhu. Já chci říci, že tento návrh na politické úrovni diskutován nebyl, pouze na úrovni odborníků v pracovní skupině. Kyperské předsednictví očekává Eh, stanovisko výboru Liby, eh, Libe eh, na základě tohoto, tohoto návrhu. Pane Ašvolte, máte slovo ještě jednou. Děkuji vám, pane předsedo. Jménem zpravodaje pana Kerkoupa děkuji všem kolegům za příspěvky a vstupy. Zvláště chci vyřídit všechno to, co zde zaznělo zpravodaji, zvláště ochotu Eh, pustit se do další debaty na toto téma. Myslím, že tady především jde o otázku hodnoty za peníze. Já zde hovořím víceméně jako člen výboru pro rozpočet. Chci říci, že finanční tlaky jsou velice tvrdé v této době a je potřeba zajistit jak kvalitu, tak přidanou hodnotu ve všem, co děláme. Klíčovou otázkou je tedy, jestli tato zpráva má dostatečnou přidanou hodnotu a jestli poskytuje dostatek informací, které nám přinesou užitek, na rozdíl od údajů z národních statistik. Všechno toto tady eh, panu Kerkhoupovi eh, eh, vysvětlím, až se vrátí a jistě se vám ohlásí. Děkuji, pane Ešverci. A nyní tedy děkujeme panu Kerkhoupovi za tu práci. Dívám se na situaci zde a teď bychom měli se ale pustit do k dalšímu bodu. My musíme dávat pozor eh, na čas, protože v 11 máme hlasování. Paní Weber má na starosti další eh, zprávu a je na cestě, jak jsem slyšel. Ona tady bude za chviličku. Nechci tedy přerušovat zasedání, tak prosím minutku strpení než paní Weber přijde. Ona přijde skutečně eh, každou chvíli. Nechci tedy přerušovat zasedání, protože bychom se nesešli včas. yes, yes, yes, yes. 16. Yes. yes, excuse me. I, I forgot. Omlouvám se, říká předseda. Zapomněl jsem poznamenat, že lhůta pro podání pozměňovacích návrhů zprávy pana Kerkhoupa eh, je 16. října, to znamená ještě pět dnů, v pět hodin 17.00. To je lhůta pro podání pozměňovacích návrhů. Prosím, poznamenejte si to ti, kteří jste se podíleli na debatě. Děkuji. thank you. Mrs. Weber. Eh, dobrý den, vítám paní Weber. My jsme nepřerušili zasedání, eh, kolegům jsme oznámili, že se dostavíte eh, za chviličku. Už jste tady, takže teď bod 6, to je Charta EU, standardní podmínky svobody. Pouze jeden problém, jestli byste dovolil Eh, ta zpráva byla naplánována na 10 hodin a měli tady být i eh, zástupci střediska, eh, střediska pro pluralitu a svobodu médií, kteří vypracovali studii, kterou jsme zadali a ti tady ještě není. Já se rozhlížím a také tady nevidím své stínové zpravodaje. Aha, dobře, Dobře, takže ano, ano, jste vybavená stínovými zpravodaji na maximum. Ne. Ne, ne, ne. Chybí ještě stínový zpravodaj jeden. A chápu, já si vážím toho, že máte pochopení pro vývoj situace. my jsme museli poněkud změnit pořád dnešního jednání. Už tady máme i kolegy, které jsme očekávali. Takže jenom chci v mezidobí vysvětlit, že jsme museli změnit náš pořad jednání eh, vinou nehody. Paní McIntyre si zlomila nohu a vinou toho jsme museli změnit celý pořad našeho jednání dnes a zároveň musíme ovšem respektovat eh, hlasování, které máme naplánováno na 11. hodinu. A já bych eh, ráda tedy, eh, abyste vyřídil pozdravy paní McIntyre, je mi líto, že se jí toto stalo. Já doufám, že všichni se dostaví na hlasování a budou jistě chtít, aby se hlasovalo okamžitě, bez odkladu, protože budou mít eh, plno plánů na další schůzky, účast v plénu a tak dále. Já už jsem několikrát prožil takovýto tlak, takže vím, že čas musíme dodržet. A teď se domnívám, že zástupci Eh, eh, pro evropský mediální zákon. Pan Šojer, eh, tedy tento zástupce, že už se dostavil. Máme zde i zástupce tedy Ústavu pro evropské mediální právo pana Ongase. Máme tady paní Webrovou, máme její stínové zpravodaje, takže se můžeme pustit do zprávy o standardních podmínkách svobody sdělovacích prostředků v celé Evropské unii. Vítáme zde tedy pana Šojera, zástupce Ústavu pro eh, mediální právo v Evropské unii, který eh, nám odprezentuje výsledky studie zadané naším výborem, našeho výboru eh, právo občanů EU na svobodu sdělovacích prostředků a potom si vezme slovo paní Weber, a potom další kolegové, kteří eh, se budou chtít vyjádřit k její zprávě. Pane Vébře, máte slovo. Invitation. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám za pozvání a dobré dopoledne vám všem. Zdravím také zpravodajku a všechny poslance a poslankyně. Bylo mi řečeno, že mohu hovořit v mateřštině, což je Němčina, eh, takže já bych teď přišel do Němčiny, když dovolíte. Ich werde Ihnen heute Vormittag Velice stručný přehled o e, výsledcích té studie, která byla provedena e, na vaši žádost e, týkající se stavu médií v členských státech a práva občanů na přístup k informacím. Teď začnu stručným poukazem na tři různé verze, ve kterých je studie k dispozici na websiteu výboru. Hmm. Plná verze, to je 710 stránek a z toho je, jsou vyvozeny hlavní zjištění a pak je tady eh, verze, která podstatě je sbírkou zpráv jednotlivých eh, členských zemí. A vzhledem k eh, tomu, jak málo času mám, tak bych se chtěl omezit na ty hlavní zjištění. Pokud máte zájem o jedno, výsledcích jednotlivých zemích, tak se prosím podívejte na podrobné informace, které jsou k dispozici o jednotlivých zemích. Velice stručně k metodologii, který, kterou jsme zvolili. Hmm. Nejprve, jaké byly nejdůležitější, hmm, jaký byl nejdůležitější poslední vývoj v EU a na národní úrovni od první studie, od té doby, co byla vypracována první studie na toto téma. Z toho Eh, poté jsme se začali věnovat zpracování dotazníku, který byl odeslan národním expertům v členských zemích. A to je základ pro eh, zpracování těch zpráv o jednotlivých zemích. To jsme intenzivně projednali s národními experty, žádali jsme vysvětlení, pokud to bylo nutné, o doplnění, především tam, kde mnozí odborníci eh, váhali s tím formulovat doporučení, jak vypadá, jak tedy z jejich hlediska nejlépe zlepšit eh, situaci v jejich zemi. Pak, proběh, pak byla zpracována komparativní analýza, která pak byla srovnána s další částí této studie, tedy takzvanými evropskými benchmarky. Uh, tam, nejs, tam jsou nejdůležitější opatření eh, evropského práva a práva Rady Evropy pro eh, svobodu médií a mm, práva na informace občanů. To je takové měřítko a takový, eh, taková má předloha pro právo členských států v oblasti médií. Z toho jsme poté vyvodili řadu doporučení pro další postup. Stručně k situaci v členských zemích. Na ústavní um, úrovni máme tedy v, uh, svobodu projevu a mm, svobodu vyhledávání nebo zajišťování informací. Neplatí to tedy, to je na ústavní úrovni, neplatí to ale stoprocentně pro všechny státy. Jak na otázku, jak se dostane poskytovatel médií na trh. To tam to není překvapení, je rozdíl mezi přístupem k rozhlasovým, na, roz, na trh rozhlasových služeb a na trh um, tisku. V řadě zemích e, probíhá um, prověřování uh, koncentrace, otázky koncentrace médií, ale není tomu tak ve všech členských státech. I tam, kde to je ze zákona uh, upraveno, nejsou vždy dostatečná ustavení týkající se transparentnosti vlastnických vztahů a propojení mm, poskytovatelů médií. Také se nám jevil důležitý rámec pro veřejnoprávní média rozhlas, především s ohledem na zajištění jejich nezávislosti, zda mají dostatečné financování, je toto financování vhodné pro to, aby podpořilo jejich nezávislost jak jsou popsány úkoly veřejnoprávních médií a existuje dostatečná kontrola jak toho, jak plní své úkoly, aniž by současně bylo zasahováno do programové svobody. A tady jsou v jednotlivých zemích ještě deficity. Také jsme e, z řady členských států dostali zprávy, že právní rámec pro orgány, no, dohled je nedostatečný a musí se zlepšit. To se týká především nezávislosti, jak poskytovatelů, tak, eh, tak eh, nezávislosti na politicích. Vlastní činnost médií většinou závisí na tom, jak se daří tu roli médií jako jakési hlídacího psa zajistit. A tady eh, je celá řada deficitů, ne nutně v legislativě zemí, ale často v praxi úřední a soudní aplikaci eh, nebo mm, svobody tisku. V mnoha případech je nejisté, do jaké míry existuje ochrana žurnalistů, především jejich online činnosti. A e, profesní status e, žurnalista nebo novinář je málo kdy definován, což vede k nejistotě. Členské státy čas, e, velice zřídka využívají nástroje pozitivní povinnost tedy pozitivního obsahu, um, jako třeba kultura, informování o menšinách a podobně. Na straně veřejnoprávního rozhlasu jsou zřídka systémy, které by sloužily mm, mm, obsahům, který, s kterým souvisí se veřejnými hodnotami. A v mnoha zemích tradičně v tisku. Je tady regulace a tady to je nejkritičtější otázka. V mnoha zemích je to tak, že ty eh, kodexy příslušné nejsou dostatečně mm, uplatňovány a mm, vynucovány a eh, mnozí aktéři se jimi neřídí. Občané se mohou informovat o médiích pouze, pokud se e, těm médiím podaří dosáhnout tedy rozšíření. Pr- takže otázka zda jsou překážky toho šíření nebo zda jsou možnosti šíření médií, podpory ať jsou to elektronická média, rozhlas, internet nebo tisk. I přes stávající evropský rámec jsou stále problémy týkající se přístupu k rozhlasovým frekvencím, k mm, platformám pro často jsou problémy získat tedy e, pro tisk, získat přístup na, na e, novinové stálky často, co se týče konkurence, konkurenčního práva, tak to probíhá nikoli ex ante, ale pouze ex post. Důležité pro informování občanů je jejich právo na přístup k informacím, tedy Eh, především informací státních orgánů. A tady velice často ještě nemáme propracovanou legislativu v řadě zemích. Mnoho zemí eh, tu je tedy je v procesu přípravy této legislativy. Dále může se občan informovat o tom, odkud pochází informace z médií, jak to vypadá tady s transparentností vztahu majitelů, vlastníků médií a, um, a skutečných tedy vlastníků. A tady je celá řada deficitů. Co se týče veřejnoprávní rozhlas, tak tady zajímá občana, jaké služby poskytuje, a tady jsme zkoumali, jak, eh, jak vypadá eh, situace, eh, jak, jak se zveřejňují zprávy o veřejnoprávním rozhlase. Zpravedla nemají občané problémy s přístupem k obsahu médií, pokud nemají tedy finanční problémy. A z tohoto důvodu so, řada států pomáhá finančně, slab, mm, finančně slabým občanům, aby měli přístup k médiím. Poslední bod se týká, jakým způsobem mohou občané participovat na vzniku obsahu v médiích. Mají možnost se vyjádřit s, um, kritice toho, co již bylo vytvořeno, mají možnost své potřeby a přání veřejňovat předem, tak tady je velice málo systémů, pomocí kterých by občané mohli být jaksi angažováni do práce médií. Když se podíváme na situaci na trhu médií, tady eh, je to velice odlišné mezi jednotlivými členskými státy a nevždy to souvisí s hospodářskou situací, mohou to být i, může to být i kulturně podmíněné. V každém případě počet účastníků na trhu, ať je to v sektoru tisku nebo televize, zpravedla nepřipouští žád, nebo nevypovídá o, nic o tom, zda máme plurální, eh, pluralistickou nebo mnohostranou nabídku, nebo zda mm, zda je tam více poskytovatelů anebo méně, které jsou, kteří jsou finančně silní a mohou více investovat do výroby obsahu. Stanovisko eh, veřejnoprávních médií, role, kterou by měly zastávat, eh, aby vyrovnávali deficity komerčních poskytovatelů, tak je stále těžší pro ně. Protože jsou pod finančním tlakem a trpí také politickým vlivem. Doporučení korespondentů se týkají zlepšení právní situace, jak legislativy, tak její e, aplikace v praxi a také iniciativy, které požadují od tisku, od médií samotných. Eh, například příspěvek k eh, mírovému soužití různých skupin obyvatel. Korespondenti národní experti poukázali na to, že je třeba větší koherence um, zákonná o médiích, především judikatura k článku 10 Štrasburského eh, soudu pro lidská práva. V řadě zpráv se zdůrazňuje Eh, otázka koncentrace a nedostatečné transparentnosti skutečných vlastníků. Teď se dostávám k hlavním výsledkům, co se týče situace evropského práva v oblasti svobody projevu a médií a informací. Nejdůležitější je článek 11 Evropské charty o základních právech a článek 10 Evropské umluvy o lidských právech. Dále jsou to základní svobody, právo soutěže a kultura eh, z klauzule o kultuře eh, smlouvy o fungování Evropské unie. Sekundární právo, směrnice o audiovizuálních službách, Mm, která eh, usnesení Evropské rady a komise, sdělení komise, i Communications a uh, judikatura Evropského soudního dvora. Um, hlav, podle toho se tedy nic nemění na tom, že článek 10 Evropské unie lidských práv je základním pilířem svobody médií a práva občanů na informace. E, dále se vyvíjí, dále ho rozvíjí tedy Štrasburský soud, což, je, e, což není překvapivé a článek 11 Charty e, základních práv tedy eh, navazuje na ten vývoj, který tam probíhá. Evropský soud pro lidská práva konstatuje, že státy by měly být tím hlavním garantorem diverzity. Eh, mm, státy eh, současně na evropské úrovni mají stejnou povinnost. Platí to pro Mm, nezávislost veřejnoprávního eh, médií, které by měly být dostatečně financovány. To znamená, že evropské úkoly týkající se obsahují celá řada opatření, která musí být zohledněna na národní úrovni. Současně právní rámec EU ještě není dokonalý. To samozřejmě souvisí s principy omozené eh, jaksi omezené pravomoci a subsidi eh, Evropského zákonodorce a subsidiarity. Také to souvisí k přístupu k vnitřnímu trhu. Současně ale je to třeba, je třeba zohlednit kulturní specifiky mezi jednotlivými členskými státy. Současně se zdá, především s ohledem na článek 7 smlouvy o EU, ještě není dostatečně jasné, jaké formě princip právního státu a princip demokracie jako společné závazné hodnoty všechny členské státy eh, mohou tedy ovlivňovat ehm, eh, oblast médií. Podobná je zatím předběžná odpověď um, souvisí s článkem 11 Charty základních prav. Tady je otázka, zda aplikace tohoto ústavní již vyčerpalo všechny možnosti a existuje spíše dojem, že Eh, se spíše tím zabývá soud, Evropský soud v Lucembursku tím článkem 11 a pro, pomáhá jejímu prosazování. Mám tady dva příklady, e, to jsou případy tzv. Scarlett a Netlock z poslední doby. K doporučení, které e, chceme poskytnout na základě těchto um, těchto zpráv především eh, poukázat na to, že z našeho hlediska je důležité najít modus vivendi s Evropskou radou. Jak EU, který eh, je výhodný jak pro EU, tak pro eh, Radu Evropy. Dále se podívat na to, jak vypadá komplementarita obou organizací v této oblasti svobody médií a práva na informace. Podobný požadavek platí s ohledem na další mezinárodní fóra, se kterými může EU spolupracovat. To se týká především otázek e, frekvencí, politiky frekvencí internetu a příslušná eh, grémia pro tyto oblasti je třeba větší míra koherence mezi jednotlivými politiky kamy EU, která, které mají vliv na média a která jsou určena k tomu e, garantovat právo občanů na informace. Ve vší činnosti v oblasti médií se jeví tedy důležité, aby ten parlamentem zdůrazňovaný přístup, že média jsou významná jak pro kulturu, tak pro demokracii. A jsou to současně ekonomické faktory, které je třeba zohlednit. To není protiklad, to je dualismus, které může, který může vzít, vést k zájemnému obohacení. Právě provedená studie po osmi letech aktualizuje informace pro e, svobodu médií, svobodu projevu v Evropě je důležité, aby existoval stabilnější základ, abyste e, vy se mohli informovat o těchto věcech v budoucnosti. Mělo by tedy být zajištěno, aby byly pravidelně mm, poskytovány informace. Celkově v oblasti základních práv bylo dosaženo stavu, kdy mnohé agentury, instituce, orgány EU se zabývají těmito tématy a z mého hlediska chybí eh, občas spolupráce, tedy spojení sil a zabránění duplicitám tedy přesně sledovat, co dělají ostatní, co dělá například Evropská agentura ve Vídni pro základní práva, jak s nimi spolupracovat a jak lépe využívat tě, ty zdroje, které máme. Pak ještě jeden bod. Dosavadní struktura ve smlouvě ve smlouvách, základních smlouvách, ehm, tam skutečně veškerá harmonizace nebo veškeré konání na evropské úrovni je vnímáno tedy eh, se, s určitou skepsí. Otázka je, zda je tady to možné změnit. Poslední bod jsou doporučení, která vyplývají z té studie týkající se konkrétní mediální politiky. Z našeho hlediska je E, stojí za zvážení, zda je nutné nebo vhodné tu Evrops, e, tedy Evropskou komisi formálně vyzvat, aby podala návrh, předložila návrh směrnice týkající se koncentrace a vlastnictví médií. E, minimálně stanovit předpisy o transparentnosti, které by měly platit v jednotlivých státech. Co se týče revize směrnice o audiovizuálních médiích. Tady je třeba prověřit, zda je možné rozšířit um, pole působnosti a zda by již tento nástroj um, um garantuje nebo formuluje právo občana na informace o důležitých událostech. Dále v oblasti sekundárního práva se nám jeví eh, jako důležité s ohledem na vývoj elektronických médií, eh, TV, internet, je to nutné tedy revidovat směrnici o e-commerce, především roli zprostředkovatelů, ale to je také eh, legislativu v oblasti produktů, tedy zda existuje potřeba v zájmu svobody médií, v zájmu občana, tedy eh, to více zohlednit. Například, jaký typ karikaturu, karikatury nebo bude vidět na eh, iPhoneu. To možná souvisí s eh, právem občana informaci a ještě se to nezohlednilo při standardizaci interoperabilitě a podobně. V oblasti elektronické komunikace by měl Evropský parlament ehm, se zajímat o eh, univerzální tě služeb a neutrality ehm, sítí, sítě. Dále otázka, jaké Eh, programy podpory existují pro výrobu zajímavého obsahu a jejich šíření. Pod, podobně se to týká budoucí politice, politiky eh, udělování frekvencí. Eh, podle zpráv jednotlivých zemí v oblasti ochrany autorských práv na mezinárodní a evropské úrovni je také třeba provést eh, revizi ehm, to, co nejrychleji, což je samozřejmě obtížný požadavek. A tím se dostávám ke konci a děkuji vám za pozornost. Thank you very much. Děkuji za prezentaci. To je náročný cíl, to je zřejmé jsme právě v polovině toho procesu. Nejprve chci dát slovo paní Weber, aby nám představila zprávu a potom eh, tedy zatím tady schromažďujeme eh, jména občanů, kteří se hlásí o slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji také Eh, panu kolegovi za jeho prezentaci i za eh, úsilí být dnes mezi námi a podělit se s námi o tyto výsledky. Jistě bychom si dovedli představit i vhodnější okamžik pro eh, prezentování Těžko bychom si mohli představit vhodnější okamžik pro prezentování těchto výsledků studie, než právě když diskutujeme tento text. Mnoho vašich poznatků se určitě v podobě pozměňovacích návrhů dostane do této zprávy. Jak všichni víte, je to zpráva z vlastní iniciativy, to znamená, že tam je pouze omezený počet slov, omezený rozsah a já myslím, že Tady bude velký počet pozměňovacích návrhů. Myslím, že je truismem říci, že v posledním desetiletí eh, na celoevropské úrovni celá řada doporučení a rezolucí eh, z řad nejrůznějších evropských orgánů, jako je Rada Evropy, OECD či eh, přímo Evropský parlament, eh, byly schváleny a byly prezentovány. Otázka tedy zní, proč potřebujeme další zprávu z vlastní iniciativy k tomuto tématu? A odpověď na tuto otázku eh, má podobu dvou dalších otázek. Líbí se nám situace eh, v médiích eh, v členských státech? Líbí se nám to, co tam vidíme v našich členských státech? A druhá otázka zní, líbí se nám reakce ze strany Evropské komise na ty <clears throat> silné signály, že svoboda médií je ohrožována? Na obě tyto otázky odpovídáme ne, nelíbí. A proto si myslíme, že něco je nutné e, udělat v EU, něco musí být možné udělat, abychom měli jistotu, že svoboda sdělovacích prostředků a pluralismus jsou opravdu respektovány, tak jak o tom hovoří článek 11 Charty základních práv. A skutečně, poté co vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, nastal pravý okamžik k diskutování o, o tom, jak se uplatňuje to, co je v textu Charty základních svobod. Já vám nebudu prezentovat celou zprávu, jenom chci zdůraznit několik věcí. Doufám, že na konci této diskuse o zprávě a po eh, hlasování o zprávě, že Eh, se to vlastně obrátí eh, k dalšímu konání jak ze strany členských států, tak ze strany Evropské komise. Celá ta tematika je eh, velice složitá. Samozřejmě velice dobře víme, že tady je hospodářská krize a její velice tvrdé dopady a také dopady na sdělovací prostředky a svobodu sdělovacích prostředků a na novináře. Ale aspoň bychom měli zcela jasně říci, že pravidla jsou závazná pro členské státy, že není možné manipulovat se situací z politických důvodů. A, a členské státy, popravdě řečeno, eh, tak konají, tak chovají eh, v celé řadě způsobů kdy legislativa o ochraně státní bezpečnosti je často využívána či zneužívána. Nebo i státní reklama. Prostě je využívána k tomu, aby se podpořila některá média. A dlouho se o tom jen hovořilo, ale teď se ukazuje i e, důkaz, že tomu tak je. V našich členských státech by měly být právní předpisy, které nedovolí e, tajným službám, aby pronikaly do sdělovacích prostředků. To totiž velice diskredituje sdělovací prostředky. Eh, hodně se o tom hovořilo, roky a roky se to naznačovalo, ale teď už jsou i důkazy, že tomu tak skutečně je. Naštěstí, ne na neštěstí, naštěstí už jsou i důkazy. A já uvádím i konkrétní příklady. No, my eh, nebudeme mít přímo celý seznam ve zprávě, eh, celý seznam toho, jak, jak to probíhá, ale rozhodně eh, musíme naznačit, co by měly vlády dělat, aby chránili svobodu tisku a také pluralismus sdělovacích prostředků. Mimo jiné potřebujeme transparentnost vlastnictví. To je velice důležité. Já jsem se setkala s celou řadou partnerů, s celou řadou zúčastněných stran v posledních měsících a musím říci, že ze všech stran od eh, organizací novinářů, ať už jsou v veřejnoprávních prostředcích nebo v soukromě vlastněných eh, prostředcích, nikdo z nich eh, nic nenamítal proti požadavku aby vlastnictví eh, bylo transparentní. Eh, ovšem eh, z některých stran slyšíme, že je to těžké, že je tady celá řada překážek. Když začneme už od počátku tvrdit, že je to nemožné, že to nejde, do, že toho nelze dosáhnout, pak proč bychom měli vůbec eh, hovořit o jiných eh, složitých otázkách, eh, jako v organizovaném zločinu a jinde. Přece musíme ve všech oblastech vést stejně otevřený projev. Jaké jsou naše, jaká jsou naše očekávání a moje očekávání, co čekáme od Evropské komise po této zprávě? Eh, čekáme, že bude eh, jasný právní rámec. Je tady závazný dokument, kterým je Charta základních práv. My si uvědomujeme, že ustanovení charty musí eh, platit ruku v ruce s evropskou legislativou. Ale já už jsem unavena tím, jak často parlament opakuje, ano, článek 11 charty Eh, musí jít ruku v ruce článkem dvě smlouvy a eh, případně také eh, s článkem sedm. Ne, samozřejmě nemůžeme předpokládat, že evropská legislativa je sekundární legislativou. Ne, je tady samozřejmě také smlouva, ale věříme, že tuto věc jasně vyjádří Evropský parlament. A další věc by bylo monitorování a vyhodnocování, hodnocení každoročně. To je uh, už několikrát řečeno. Tato zpráva nechce nikoho obvinovat. Jenom chceme říci, že musíme mít jistotu, že v EU existuje orgán, podle mého názoru by to měla být agentura pro základní práva, ale může to být také centrum pro eh, svobodu sdělovacích prostředků a pluralismus. Já si uvědomuju právní obtíže, abych to tak řekla. Prostě eh, je zapotřebí, aby určitý orgán EU eh, takové hodnocení a monitorování prováděl a i skutečně jmenoval konkrétní vyníky. Eh, jinak budeme nekonečně vést veřejné diskuse ve Štrasburku i jinde o tom, jaká je situace sdělovacích prostředků v některých eh, členských státech. Dříve, než by došlo na sankce, třeba použití článku 7, dříve, než dojde na sankce, bylo by lépe eh, předcházet problémům. A pak takový mechanismus, například uvést, to, co není v pořádku v určité zemi a to už by bylo dostatečným stimulem pro tu zemi, aby věci napravila. Ale také by bylo možné Evropské komisi eh, poskytnout určitou páku, aby mm, se eh, energeticky postavila situaci v určité zemi. Doposud byla Evropská komise velice eh, bázlivá, velice opatrná, velice sticha. Další věc, kterou by Evropská komise podle mého názoru měla udělat, je vytvořit určitou skupinu regulátorů pro veřejnoprávní uh, média, pro média. To ostatně vyžaduje i směrnice a myslím, že je důležité uh, eh, takový, takový článek mít. Dále otázka Chceme a potřebujeme eh, legislativu EU o médiích? Můj eh, osobní názor je, že nepotřebujeme. I když v některých předchozích eh, usneseních parlamentu byla taková, byl takový požadavek. Celá řada organizací a asociací a Združení eh, novinářů, eh, všichni říkají, my v podstatě nepotřebujeme eh, právní předpisy EU v takové věci, protože tady je normální uplatnit princip subsidiarity. Ale realita v každé zemi se tak liší od reality v jiných zemích. A protože i kulturní tradice jednotlivých zemí jsou velmi odlišné, Na druhé straně uvědomme si, že existuje iniciativa několika nevládních organizací v oblasti médií, eh, aby existovala eh, iniciativa občanů pro legislativu o sdělovacích prostředcích. 6. listopadu proběhne slyšení a eh, tam budeme, pak budeme mít ještě pár dní po slyšení, než bude nutno předložit pozměňovací návrhy. Výsledky ze slyšení možná budou také velice důležitá. Eh, pak je tady také stanovisko. V některých směrech eh, jsou odlišnosti, v některých eh, směrech schodné body. A mm, na závěr ještě musím velice poděkovat Eh, poradci eh, frakce ALDE. Děkuji velice za přínos. Děkuji. Děkuji, paní Weberová. A teď otevíráme diskusy. Pan Busutil se hlásí jako první. Děkuji, pane předsedo. Já chci hovořit jménem stínového zpravodaje za EPP, za pana Marinesku, který se omlouvá, musel se vrátit do svého volebního obvodu. Chtěl bych nejdříve poděkovat paní Weber za její návrh zprávy a musím říci, že EPP považuje zprávu za velice dobrý základ a za velice vyváženou zprávu. To velice, ho si velice ceníme. Máme dva hlavní body, které bychom chtěli připomenout. Za prvé, o tom široce hovořila samotná paní Weberová, nyní, a to je otázka, kde končí naše pravomoc, do jaké míry můžeme zasahovat u takovéhoto tématu, do jaké míry e, můžeme aplikovat Evropskou chartu v této oblasti a do jaké míry můžeme žádat od komise, aby navrhla právní předpisy. E, a Možná eh, komise by také mohla vystoupit v této diskusi a říci nám, eh, jaké podle názoru Evropské komise jsou hranice, meze eh, pravomocí v této oblasti. Například, já si myslím, že Evropská charta nemůže být aplikována v této oblasti snadným způsobem. Charta totiž se mm, nevztahuje na to, co se odehrává v členských státech. Lidská práva v členských státech se týkají se, nebo nebo podléhají jiným eh, textům, než je Evropská charta základních práv, například umluvám OSN či Rady Evropy a podobně. Takže návrh na legislativní iniciativu v bodě ustanovení F No, my myslíme, že EU nemá pravomoc eh, vystoupit s legislativní iniciativou v této věci, ale já prosím komisi, aby nám jasně řekla, zda to možná je či nikoli. Bylo by zbytečné stále to všechno opakovat znovu a znovu, když eh, eh, Eh, nevíme, zda máme pravomoc eh, jednat či ne. Pokud pravomoc máme, prosím, žádejme od Evropské komise, aby předložila iniciativu. Pokud ovšem pravomoc nemáme, musíme to jasně říci. Eh, jednou provždy. Totež se týká otázky, co se stane, když dojde k závažným porušením v členských státech. Samozřejmě, to by mělo být zdrojem znepokojení. Ale jak se k tomu postavit? Musíme eh, si být jistí, jaký mechanismus tady platí. Těžko můžeme žádat, aby někdo něco udělal s takovými porušeními, když ten eh, dotyčný nemá pravomoc. Tak tedy otázka zní, jaký mechanismus platí v případech závažných porušení eh, svobody tisku? Podobně odstavec 10. Tam je apel na vytvoření Evropské skupiny regulátorů pro audiovizuální e, média, včetně možnosti sankcí. Je to věc, kterou může EU udělat? Dává smlouva Evropské unii pravomoc vytvořit takovou skupinu? Rád bych slyšel odpověď na tuto otázku dříve, než se budeme touto věcí dále zabývat. A konečně poslední bod se týká velmi důležité části eh, vlastního centra svobody tisku, což je kvalita eh, etických kodexů a kvalita novinářské práce, včetně hodnota eh, bezúhonosti, nezávislosti novinářů a také uplatnění etických kodexů. Opět si myslím, že to není v naší pravomoci eh, takové věci stanovovat v naší legislativě. Bylo by tedy dobré ve, ve zprávě z vlastní iniciativy eh, vložit také odstavec, který by hovořil o důležitosti bezúhonosti etických postojů v novinářské práci, že to je důležitý pilíř nezávislosti v médiích. Děkuji. Děkuji, pane Busutile, paní Gens. Děkuji. E, jako zpravodajka za socialisty chci také poděkovat e, zpravodajce, ale také panu Šojerovi za jeho prezentaci a Eh, zpravodajce za její návrh zprávy. Vzpomínám si, jak jsme tuto práci zahajovali. Tehdy výbor Libe měl dojem, že bychom měli vypracovat minimální požadavky na svobodu a pluralismus médií. Od té doby se to hodně událo. Pracovali jsme na tom, ale víme také, že Nelly Cruz a další komisaři, eh, kteří zodpovídají za audiovizuální oblast, eh, vlastně ustavili nějaký orgán, který nevypracoval doporučení, ale pracuje na tom a před několika dny komice schválila iniciativu občanů o eh, pluralismu médií v přímé odpovědi na otázku či dilema, které je stále na stole a stále o tom hovoříme, jestli tato občanská iniciativa byla schválena, akceptována, jestli to neznamená, že existuje nějaká kompetence na evropské úrovni na tom pracovat. A e, tady jsme se dozvěděli, že máme fragmentární evropský rámec. Na jedné straně zpráva silně doporučuje koordinovat a harmonizovat v určitých oblastech silný monitoring, my s tím absolutně souhlasíme ale na rozdíl od pana Busutila, já si myslím, že bychom měli vypracovat seznam minimálních požadavků na e, svobodu a pluralismus médií. A tak, vy jste se také zmínil o řadě aspektů těch problémů. Je zajímavé, že teď máme mnohem úplnější seznam problémů, než doporučení a řešení, ale je také naší odpovědností pracovat na těch doporučeních. Musíme se také optat eh, právní služby, jak také řekla Renate Weber v tom dokumentu. Musíme se dotázat všech právních služeb i právní služby komise, jak eh, oni vidí evropskou kompetenci a my bychom také měli vypracovat doporučení na minimální požadavky a je tady požadavek komise přijít s nějakou třeba směrnicí. Nemus, ne, nemůže to být nějaké silné nařízení, ale nějaké rámcové nařízení, co se týče e, svobody médií, zároky svobody médií, pluralismu médií a také transparentnosti vlastnictví médií, která se neustále vrací a představuje jeden z hlavních problémů v situaci členských států. Tady bychom měli být dostatečně odvážní, se vyjádřit jasně eh, k této otázce, postupovat v té práci a musíme také ověřit limity naší pravomoci, ale zároveň musíme vyslovit jasné eh, prohlášení na evropské úrovni. Souhlasím tedy s ostatními stínovými zpravodaji v tomto. Děkuji. Děkuji paní Gons, paní Interval. Děkuji. V reakci na vyjádření Simona Busutila. Pokaždé co nějaká politická frakce něco nechce, tak se jako argument použijí kompetence EU. My teď v eurozóně děláme spoustu věcí, eh, na k, to, k čemuž nám smlouvy neposkytují skoro žádný základ. A přesto se to dělá, protože s tím všichni souhlasí. Právě včera vaše frakce podpořila zprávu, která naštěstí byla eh, výborem žen odmítnuta. Šlo o omezení médií, co se týče obrázků žen. Máme k tomu nějaké kompetence? Myslím, že ne. Tak proč to vaše frakce podpořila? Pakliže se domníváme, že Evropa je společenstvím hodnot, tak toto by mělo být naším politickým cílem a jestli na to není právní základ, tak si ho vytvoříme v budoucí smlouvě. Takže se podívejme na to, oč tady běží, než abychom se vymlouvali na eh, kompetence, pravomoci a kvázi právní argumenty, abychom se vyhnuli té debatě. Chcete chránit svobodu médií, tak se do toho pustme. Děkuji, a paní Sarantýny. Děkuji, pane předsedo bud- mám-li eh, navázat na paní Gons a paní Netfeld, eh, chci se vyjádřit podobným směrem. Tento týden ve výboru o, pro kontrolu rozpočtu byla prezentována zpráva o investigativním novinářství jako nástroji eh, pro boj proti podvodům evropských, na evropských financích veliká, velice zajímavá zpráva a poukazovala na příklady z různých členských států, jak novináři poukázali na podvody na evropských penězích, jak eh, na ně ukázali prstem a jak je možné pomáhat eh, žurnalistům eh, takové informace zveřejňovat ještě více. Mimo svobodu médií také by evropské instituce měly změnit svůj postoj. Je tady debata o přístupu k dokumentům. Tady vidíme, že většina institucí v Bruselu eh, o transparentnost nestojí a chtějí se držet eh, principu, že je to všechno utajené, pokud není eh, jasně řečeno, že, to, že se to má zveřejnit. Hovoří se o whistleblowerech, hovoří se o ochraně zdrojů pro novináře a vyplývá z toho, že Chceme-li mít kvalitní eh, eh, žurnalismus, potřebujeme také eh, transparentní chování politiků, kteří budou ochotni žurnalisty chránit. Mimo debaty, která probíhá zde a mimo zprávy paní Weber, je tady také výsledek velice závažné debaty o mediálním zákonu v Maďarsku a e, to navazuje i na to, co tady proběhlo v minulé legislativním období e, na e, téma situace médií v Itálii. Skutečnost, že se snažíme získat nástroje pomoci a podpořit pluralist, pluralistická média a chránit eh, novináře je důvodem této práce. A opakovaně se dostáváme do debaty, eh, kde někdo začne tvrdit, že na to vlastně nemáme právo. Paní Infeld má pravdu, že bychom měli najít způsob, jak si ty pravomoci opatřit. A já jsem poněkud zklamaná, že Renáte Weber, která toto téma zná velmi dobře, se pouze lehce dotkla skutečnosti, že tento parlament opakovaně žádal komisi v rámci většinového hlasování a řekl, že stojí o legislativní iniciativu. Vy jste se o tom zmínila pod F, ale my to nechceme jenom eh, vlastně připomínat. My chceme eh, si poručit, aby vznikla takováto legislativa. A já se obávám, že když to neuděláme, když to necháme pouze na debatu, takže můžeme do nekonečna debatovat o tom, co se teď děje eh, v Rumunsku, a e, můžeme jenom poukazovat na členské státy, které nejsou ochotny zjednat nápravu, že potom se bude vyskytovat stále více situací, kdy jsou média umlčována, kdy politici vědí, že když umlčíte média, tak e, že demokracie e, bude krvácet. Děkuji, pan De Jong. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat panu Šérovi za jeho prezentaci dnes dopoledne. Byla velice zajímavá, užitečná i doporučení. Chci také poděkovat Renate Weber. Máme tady kvalitní podklad pro diskusy a jak očekává, skutečně bude mnoho pozměňovacích návrhů. I já se budu snažit, ale to není v rozporu k tomu, co řekla. Já chci jenom doplnit několik slov k tomu, o čem by bylo potřeba hovořit. Souhlasím také se Sofí Infel, co se týče té otázky kompetencí a právomocí. Eh, moje delegace vždycky si dává veliký pozor na porušování principu subsidiarity, ale v tomto případě není vůbec žádný důvod se tolik stydět. Máme tady chartu a charta reflektuje politiky Unie spíše než e, obecná lidská práva. Myslím, že poskytuje dostatek kompetencí Evropské unie v této oblasti. Bylo to zde již zmíněno. Investigativní žurnalismus má přímou návaznost na boj e, s korupcí, takže máme obrovský zájem na tom e, jej stimulovat mělo by vzniknout více doporučení, jak podpořit investigativní žurnalismus, protože jsme svědky velice smutného vývoje v novinách a dalších médiích, která eh, v minulosti nám poskytovala řadu zajímavých informací a často i článků investigativně žurnalistických a teď najednou omezují své zdroje. A vidíme to i eh, vlastně Eh, zde, že počet novinářů v Bruselu eh, se zmenšuje a přitom význam toho, co se zde děje, je stále větší, takže je potřeba se na to také podívat a na to, jak ekonomická krize ovlivňuje média a zvláště, jak hospodářská soutěž negativně ovlivňuje eh, kvalitu médií a jak by mohly vlády na vnitrostátní a evropské úrovni podpořit dobrou žurnalistiku. To je reálný úkol a já se vyjádřím v řadě pozměňovacích návrhů k tomu, tomuto. Už jsem se zmínil o e, zákonu o hospodářské soutěži, to je relevantní pro svobodu médií. Pan Scheuer doporučuje e, rovnováhu mezi na jedné straně vnitřním trhem, na druhé straně kulturními hodnotami a také e, vysokou kvalitou žurnalismu a hodnoty žurnalistiky. To je důležité samo o sobě a pakliže hospodářská soutěž povede ke snižování kvality a povrchnosti médií. Proti tomu se musíme eh, postavit a poukázat na to. Hospodářská soutěž také negativně ovlivnila eh, veřejné eh, vysílání. Ve zprávě jenom jedno doporučení pro efektivní využívání veřejných prostředků eh, na, veřejné, na, na veřejná média. To si myslím, že je samozřejmá věc, ale eh, jsme svědky rozpočtových škrtů na veřejná média všude v Evropě. Takže nejde ani eh, o to, jestli se veřejně vynakládají ty prostředky, ale jestli vůbec bude dostatek peněz na kvalitní veřejnoprávní média, jestli ta situace se bude vyvíjet tak, jak se vyvíjí teď. A konečně, já jsem napsal dopis předsedovi o mých vážných eh, starostech eh, z vývoje ve výboru eh, Econ, co se týče ehm, obchodování zasvěcených osob. My tam máme zpravodaj, my tam máme zprávu také v návaznosti na žurnalistiku a pakliže se zveřejní důvěrné informace o podnicích, o situaci na trhu a potom nějaký, nějaký časopis toho má eh, z toho má eh, zisk, eh, tak vlastně bude za to trestně odpovědný. Bude muset třeba nahradit, nahradit škodu. Já si myslím, že je to přímý útok na svobodu, na svobodu v médií. Myslím, že je potřeba požádat právní službu o radu a teď vlastně vidíme, že trestní právo ne, není kvalitní, že, eh, že právní služba toto nekontroluje a eh, já toto beru velmi vážně a budu se za to brát. A my, i my sami musíme být eh, koherentní a i toto doporučení by se mělo dostat do zprávy. Děkuji. Děkuji, pan Ilče. Děkuji. Nejprve chci pogratulovat paní Renáte Weber za tuto zprávu. E, považuji ji za velice důležitou. Samozřejmě vyvolá celou řadu na pozměňovacích návrhů což je důkazem závažnosti této zprávy. Také načasování této zprávy je velmi důležité. Hovoříme o svobodě médií, svobodě projevu v době, kdy již nestačí um, ukazovat na jednotlivé případy v různých zemích, protože můžeme mluvit o trendu především v zemích, kde jsou mm, slabší ekonomiky a ne tak rozvinuté demokratické e, systémy. Velice e, mký dojem na mě udělaly informace, které tady byly prezentovány. E, problémy s distribucí tisku. V některých zemích to je naprosto katastrofální. Ti, kteří mají nástroje distribuci médií mají eh, mohou rozhodnout o životnosti, životaschopnosti nové, novin. Eh, Zdá rychle zmizí z trhu. Je zjevné, že koncentrace médií vede ke koncentraci v distribučních sítích také. A mm, vadí mi, že hovoříme o mediálním trhu, o reklamě, ale přitom je tady něco, co je mnohem méně viditelné jako spojení, a to je média a politická moc. Některá média se bohužel stala oběťmi místo toho, aby bojovali proti moci, tak se stali součástí exekutivní moci, což je, mož, se děje v mnoha stá, členských zemích. Vznikají nové politické eh, hnutí nebo organizace, ale nikoli v důsledku jaksi hnutí občanů, ale v jakési laboratoři, Eh, které začnou, eh, kdy to hnutí začne v nějaké, redak, eh, v nějaké redakci. A vyro, jsou vlastně ta hnutí vyrobena. A není, neplatí princip subsidiarity um, a někteří se za něj skovávají a fungují nedemokraticky. čím se dostávám k transparentnosti, nestačí jenom prezentovat profil. Um, nějaké organizace, musíme uvést všechny vlastníky, jaké, jak je jejich profil, jak se jim jmenují, odkud mají prostředky, když vytvoří nové médium, nebo zda podporují existující média, musí existovat minimální požadavky. Ale když mluvíme o minimálních standardech, neznamená to, že musí být nějaké scholastické nebo abstraktní, musí být imperativní ty požadavky, musí vést k situaci, kdy si položíme otázku, proč selhávají média, mediální prostředí v dané zemi, v ekonomické finanční sféře, tam jsme defini- více kategoričtí. Tam máme nástroje, které e, vidíme, jak funguje Europol, Frontex nebo eh, a podobně, ale bojíme se i o diskuse um, vytvořením rady nebo skupiny. A e, já bych chtěla, abychom nebyli tak opatrní. Proč bychom měli být tak opatrní? Tak, tak zdrženliví. Ti, kteří porušují ekonomické nebo mm, e, dopravní nebo akademické zá, zákony nebo pravidla, e, tak mm, proč bychom měli nechávat volnou, volnou ruku těm, kteří porušují mm, pravidla v oblasti médií? Paní Weber, máte slovo jako poslední a pak pan Coelho. Ale v 11 musíme začít hlasovat. Děkuji všem kolegům za jejich příspěvky. Já nechci reagovat na každý jednotlivý komentář, na to nemáme čas. 6. listopadu proběhne slyšení. Pokud vím, termín pro pozměňovací návrh je 8. listopadu, takže bude ještě čas to projednat. A po těch pozměňovacích návrzích se sejdeme jako stínový zpravodaj několikrát. Já chci zdůraznit, že chápu, když Sofie říká, že když nemáme legislativu, tak bychom ji měli vytvořit. Ale to možná je trošičku mm, problematické, protože mnozí mohou tvrdit, že to bude trvat uh, dlouho, ale článek 11 charty a článek 2 smlouvy by měly stačit a dávají hodně pravomocí komisi, aby podnikla kroky tam, kde je to nutné. Děkuji. E, my víme, že komise zatím se nechtěla účastnit těchto diskusí a čeká na zvážení těch, až budou projednány ty pozměňovací návrhy. Takže proto navrhuji, abychom poděkovali paní Weber za její prezentaci a navrhoval bych, abychom tedy pokračovali dál, přičemž um, ehm, 6. listopad uh, bude další datum a na, pro pozměňovací návrhy je 8. listopad. Teď pan Coelho bude mít slovo na několik minut, než přejdeme k hlasování. Jak víte, tak hlasování o SAS What happened? SES, e S bylo mm, původně mm, navrhováno. A my vítáme návrh komise který je lepší, dává větší právní jistotu. Za druhé, máme eh, tedy zkrácený postup, aby členské státy mohly využít rozpočtové linky, která je letos k dispozici mm, pro podporu národních systémů. A za třetí jsme vypracovali nějaké pozměňovací návrhy, abychom um, zajistili ochranu dat um, migraci souboru. Rada se rozhodla oddělit původní návrh a my již nepracujeme na původním návrhu Evropské komise, ale měli bychom pracovat o dvou nových návrzích rady. Proto nebudeme dnes hlasovat, jak se předpokládalo, a musíme naše pozměňovací návrhy změnit, tedy od toho, z toho původního návrhu na ty dva nové texty. Bylo, které byly distribuovány před několika minutami. Takže, pane předsedo, abychom eh, zachovali kompromis v tomto výboru, a členské státy mohly využít o rozpočtové linky letošní, bych navrhoval, abychom postupovali zjednodušeným postupem podle článku 46 jednacího řádu, tak abychom urychlili ten postup. Nebudeme vytvářet nic nového, budeme jenom měnit ty pozměňovací návrhy, které již máme k tomu původnímu textu, na ty dva nové texty. A pokud budeme schopni se dohodnout a hlasovat na, e, ve Štrasburku během list, v listopadu. Proto navrhuji to, to vám, stínovým zpravodajům a všem kolegům výboru Liba. Děkuji. Thank you, Mr. Coelho. Děkuji, pane Coelho. Ještě má eh, příležitost komise do toho vstoupit. Eh, při aktualizaci přechodu SIS druhé generace, takže prosím, kyperské, kyperské, kyperské předsednictví. Děkuji, pane předsedo. Předsednictví rady chce poděkovat parlamentu za práci na tomto návrhu i za flexibilitu, ehm, kterou projevili ve při tomto zrychleném postupu. Rada bude věnovat pozornost všem navrženým ehm, pozměňovacím návrhům a zváží je, vezme je v úvahu. Neměli bychom přehlížet význam projektu SIS a dodržování základního harmonogramu, kdyby, podle kterého by měl být systém funkční v prvním eh, kvartálu 2013. Děkuji. A komise? Nic k tomu nemáte? Pokud tedy nikdo další se nehlásí, tak jsme slyšeli e, zprávu k S, k SIS přepracované znění. Již jsme tedy vyslechli návrh zpravodaje, abychom postupovali podle zjednodušeného eh, postupu článku 46 jednacího řádu ke dvou textům Rady SIS informační systém o které tady jde, pokud všichni souhlasí, pokud nejsou námitky na, k návrhu pana Koela, tak bychom to měli považovat za schválené. Dobře, takže souhlas je s jednodušeným postupem článk, podle článku 46. Děkujeme panu Koelovi a Teď eh, máme několik minut na hlasování, takže prosím všichni máte připraveny hlasovací karty. Budeme hlasovat v 11, což se za dvě minuty, takže můžeme začít. Za dvě minuty.

So. Prosím, začneme. Máme několikeré hlasování. Ehm, kromě těch, co byly odloženy, je 11 hodin pryč. Prosím, začneme. První bod, o kterém budeme hlasovat, je eh, návrh stanoviska otázkách vzájemné obrany solidity EU politický a operační rozměr. Navrhovatelem je náš kolega pan Busutil. Takže budeme hlasovat, prosím. Začneme pozměňovacími návrhy. Návrh 1, kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Návrh 2 pro. Proti. Schváleno. Návrh 3 pro. Proti. Zamítnuto. 4 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 5 e, padá. A je tady dodatek, takže pět pro, proti, zdrželi se, schváleno. Šest pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Sedm pro, proti, zdrželi se, schváleno. Osm pro, proti, zdrželi se schváleno 9 pro, proti, zdrželi se schváleno 10 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se schváleno. Návrh 16 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 17 pro, proti, zdrželi se. Ověříme to, protože se mi zdá, že to není úplně jasné. Chtěl bych mít přesný počet pro i proti. Prosím, ověříme to. Sedmnáctka. Zahajujeme hlasování. Končíme hlasování. Dvacet jedna pro, proti 17 schváleno. 18 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že je to zamítnuto. 19 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 20 pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní hlasujeme o celém takto pozměněném textu. Elektronické hlasování, prosím. Končíme hlasování. Jaký máme výsledek? Končíme hlasování. Musíme ještě jednou? Proč? Nefungovalo to. Zdá se, že elektronika nám nefungovala, takže prosím, zkusíme to po druhé. Zahajuji hlasování. Hlasujeme. Končíme hlasování. 33 hlasů pro, 3 proti, 4 se zdrželi. Takže je to Eh, schváleno a blahopřejeme panu Bosotilovi. A nyní, prosím, Yes. Now we're moving to the uh, vote on the draft opinion. Nyní budeme hlasovat o návrhu zprávy pana Čába Šogora zřízení programu Evropa pro občany na období 2014 až 2020. Tak se do toho pustíme. Návrh 2 pro, proti, schváleno. 39 pro, proti, zdrželi se schváleno, 40 pro, proti, e, zamítnuto, 41 pro, proti, zdrželi se schváleno, 3 pro, proti, zdrželi se schváleno, 42 pro, proti, zdrželi se schváleno. 5 pro. Promiňte, omlouvá se předseda. Přeskočil jsem jeden návrh. 4. Hlasujeme o návrhu 4. Vracíme se zpět k návrhu 4. Pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Teď 5. Pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 6. Pro? Proti? zdrželi se schváleno, 7, promiňte, 43, omlouvá se předseda, pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 7 pro, proti, zdrželi se schváleno, 8 pro, proti, zdrželi se schváleno, 9 pro, proti, zdrželi se schváleno 10 pro, proti, zdrželi se schváleno. Ověříme to? Ověříme 10, dobře, ověříme 10. Zahajuji hlasování. Končíme hlasování. Nějaký problém? Osmnáct pro, dvacet tři proti, zamítnuto. Čtyřicet čtyři. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 45 pro, tak 11 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 46 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 12 pro, proti, zdrželi se, Schváleno. 13 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 47 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 14 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 15 pro. Proti. Zdrželi se? Schváleno. 48 pro. Proti. Zdrželi se? Zamítnuto. 49 pro. Proti. Zdrželi se? Schváleno. 16 pro. Proti. Zdrželi se? Schváleno. 17 pro proti, e, zdrželi se schváleno, 18 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 51 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 19 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 20 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 52 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 53 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 54 pro,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 proti, zdrželi se schváleno, 23 pro, proti, zdrželi se schváleno, 61 pro, proti, zdrželi se schváleno, 24 pro, proti, zdrželi se schváleno, 25 pro, proti, zdrželi se schváleno. A teď prosím úvody úvodního ustanovení 26 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 27 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Návrh 1 pro, proti, zdrželi se schváleno. 28 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 30 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 31 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 32 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 33 pro, proti, zdrželi se schváleno 34 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 35 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 30, 36 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 38 pro, proti, zdrželi se schváleno. 37 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní hlasujeme o celém takto pozměněném textu. Elektronické hlasování zahájeno nyní. Všichni hlasovali? Končíme hlasování. 40 pro, proti 2, jeden se zdržel. Děkuji. Tak to je konec hlasování, zdá se. Takže bychom měli teď přejít k otázce Frontexu. Minutku ponecháme těm, kdo chtějí odejít, aby mohli v klidu a pojichu odejít. A vítáme ředitele agentury Frontex Ilka Lajtinena. Please, colleagues, ladies and gentlemen. Vážení kolegové, dámy a pánové, nechali jsme již chvíli eh, těm, kdo chtějí odejít, aby tak mohli v klidu učinit. A nyní ti, kdo zůstali v sále, prosím o sklidnění. Učiň, ukončete prosím bilaterální rozhovory. Nyní vyslechneme našeho hosta, pana Ilka Latínena. Jak všichni víte, je to ředitel agentury Frontex. Vyslechneme jeho vystoupení a pak bude následovat diskuse. Chtěl bych připomenout, že v Libe výboru jsme schválili pozměňovací návrh k rozpočtu Frontex, kdy jsme vlastně dali 10 milionů z provozního rozpočtu do rezervy. A ředitel, pan Lajtínen, předládá eh, parlamentu praktické kroky Frontexu v oblasti záchranných operací eh, na moři, mm, záchranných operací pro migranty na moři. Myslíme, že je velmi důležité vyslechnout pana Lajtýnena a jeho zprávu našemu výboru. Pak zbyde určitý prostor pro o, diskusy. Prosím, pane Lajtýnena. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den, vážení poslanci parlamentu a výboru Libe. Dámy a pánové, je mou velikou ctí, že eh, jsem mohl znovu přijít do vašeho výboru, abych vás informoval o praktických krocích naší agentury k záchraně životu na mořích. Krátký úvod. Od srpna letošního roku jsme byli svědky opakovaně drastické změny závažnosti situace na vnějších hranicích EU. V minulosti se e, informovalo o řadě e, případů na pozemských na zemních hranicích. Teď zase se pozornost stěhuje na námořní hranice a to z řady důvodů ale v zásadě ty námořní hranice a vůbec e, moře je centrem naší pozornosti. Z tohoto důvodu je to aktuální bod a je třeba hovořit o konkrétních krocích naší agentury v tomto směru. Jde o individuální přístup na, v souvislosti práce pobřežní služby při záchraně životů na moři. K těmto incidentům většinou nedochází za pěkných a příjemných podmínek. Ta práce je náročná a ti lidé, kteří se maximálně snaží o záchranu lidských životů na moři v záchranných operacích, si zaslouží maximální úcty. Za třetí, Chci hovořit o odpovědnosti jak naší agentury, tak na druhé straně členských států. Bylo dosaženo dobré rovnováhy a týmového přístupu k této práci a odpovědnosti jsou správně chápány. Je tady jeden problém v oblasti řízení a koordinace společných operací na moři a při vedení záchranných operací. V mnoha členských státech je koordinační středisko pro námořní vyhledávací a záchranné operace není identické a nebo není dokonce podřízeno stejnému orgánu, jako jsou eh, společné operace v rámci koordinace eh, Frontexu. To je problém, který kontinuálně řešíme. Snažíme se zlepšit koordinaci mezi těmito dvěma orgány. Jak vypadá situace ve světě, co se týče eh, námořních nehod a záchran. Když vezmeme kategorii eh, nedostatečně zabezpečených plavidel na celém světě eh, ze statistik námořních organizací. 90 incidentů na celém světě v této kategorii se e, stalo během Frontexem koordinovaných námořních operací a byly realizovány ze strany plavidel, které se přímo či nepřímo podílely na těchto operacích. Takže 90 e, celosvětových nehod v této kategorii při používání nezabezpečených plavidel se stalo během společných operací e, koordinovaných Frontexem. Uveďme si statistické údaje od roku 2011. Zaznamenali jsme 247 případů vyhledávání a záchrany. Šlo o více než 23 tisíc osob a jejich záchranu. 247 případů a zachráněno bylo více než 23 tisíc lidí. Letos Doposud máme 118 případů zásahů o něco méně než 4 tisíce zachráněných osob. Dochází tedy k jasnému eh, zlepšení v této eh, souvislosti méně případů, méně zachráněných lidí. Další zajímavý přístup eh, k této otázce je podívat se na porovnání všech eh, odhalených eh, nelegálních migrantů. Kolik z nich bylo zachráněno na moři? V roce 2011 to bylo 38 To znamená, že skoro 4 z 10 odhalených nelegálních migrantů se eh, ocitlo v, te, v tomto stavu nouze a muselo být zachráněno. Letos je toto procento na úrovni 33. Proč Eh, o tom hovořím tak podrobně. Toto je totiž zdůvodnění, proč východisko plánování, řízení a koordinace společných námořních operací je vlastně ten axiom, s nímž přicházíme do styku eh, v souvislosti s námořními záchrannými operacemi. Není to tedy žádná výjimka, je to samotné východisko pro plánování a koordinaci těchto činností. Jednou jsem byl požádán, abych vás informoval o praktických krocích. A já teď vyjmenuji určité kategorie řízení námořních operacích a vždycky vám řeknu, co jsme v tom vztahu udělali. Za prvé jde o to určit oblast operace. Existuje řada faktorů, po nich, podle nich se určuje eh, operační oblast. Děje se tak v rámci eh, analýzy rizik. Její důležitou součástí je pravděpodobnost toho, že se budeme muset zapojit do námořní záchranné operace. Klíčovým faktorem, který nám řekne, kde se ta operace bude konat, je pravděpodobnost toho, že se nám podaří zachránit lidské životy. Totež se týká načasování. Plánování zkoumá tuto otázku na základě předchozích statistických údajů a dalších informací k tomu, jaký je, jaká je nejpravděpodobnější doba, kdy se budeme muset zapojit do nějaké záchranné činnosti. Přípravy eh, na tyto operace eh, jsou mnohovrstevnaté. Za prvé tady operační plán, který se týká jenom, nejenom agentury, ale i hostitelského členského státu a účastnických členských států, takže je to jakési plenární zasedání, kde se, eh, dokaz, kde se dohadují a schvalují veškeré plánovací operace. Máme standardní klauzuly a instrukce a ustanovení pro námořní záchranné operace. Podařilo se nám eh, tyto vypracovat během všech eh, let aktivit Frontexu a teď jsou tyto postupy poměrně podrobné, jdou i vlastně eh, do úrovně přesnosti toho, co všechno se dělá během takové námořní záchranné operace. Důležitou součástí těchto ustanovení je eh, definovat úlohy a odpovědnosti různých aktérů. Zpravidla se liší eh, koordinační centra pro námořní záchrana, eh, záchranné operace a pro eh, mezinárodní záchranné operace. Je velice důležité, abychom ve vší naší práci zajišťovali, aby když k tomu dojde, že dojde vlastně k přesunutí velení a kontroly Mezinárodního koordinačního centra na námořní koordinační centru, aby tento přesun proběhl hladce. Zárukou proto bude detailně nastavit ustanovení do operačního plánu o tomto provádění. E, to je obvyklý aspekt všech námořních operací. Zase jde o koordinaci a spolupráci mezi mezinárodními koordinačními středisky a mezi námořními záchrannými eh, středisky a i zde se jedná o situace, eh, o eh, situace ke kterým by mohlo dojít. Nejde tedy pouze o automatický monitoring výskytu plavidel a, a, a, a letadel. A důležitou součástí o které se také píše v operačním plánu, je povinnost informovat námořní eh, středisko pro koordinaci eh, o tom, kdy a kde prostředky pro námořní ochranu provádějí, eh, provádějí kontrolu, kde a kdy tady jsou aplikovány, tak aby koordinační středisko pro námořní záchranné operace vědělo, kde má jaké prostředky eh, eh, ve světě. Tolik tedy k přípravu, přípravám a operačním plánům. Dále se jedná o typ vybavení je důležité, aby když začneme plánovat a debatovat s členskými státy o tom, jaké prostředky uvolní pro společné operace, aby, aby se tak dělo z hlediska potřeb střediska eh, pro námořní záchranné operace. Eh, to vybavení a zařízení, ať už to jsou vzdušné prostředky nebo plavidla, musí být dostatečně technicky vybavená k odhalování eh, případů eh, pomoci a my máme základní informace pro hodnocení každého prostředku, ať už se jedná o plavidla či letouny a, eh, a jejich vybavení. Důležitou součástí také je připravenost především plavidel, brát na palubu zachraňované migra- migranty. E, máme ustanovení, která diktují, aby na palubě vždy, když plavidlo e, vyjede do nějaké oblasti, kde se může něco očekávat, aby bylo dostatečně zásobeno pokrývkami, vodou a potravinami a léky. Takže předem kontrolujeme, jaké prostředky, jaké vybavení, jaký typ plavidel či letounů se e, použije i z tohoto hlediska. Další praktická otázka se týká školení. My jsme vytvořili eh, školicí moduly pro námořní eh, záchranné operace a máme cvičení eh, jak pro členy posádek plavidel, tak letounu. Předběžně kontrolujeme všechny členy posádky, kteří se podílejí na společných záchranných operacích s cílem, aby každý e, měl e, projít, projitý, e, povinný, projité povinné školení pro záchranné operace námořní i letecké, a to jak na základě mezinárodních, tak vnitrostátních norem. Toto jsou tedy praktické kroky, které činíme co se týče operací a i výbavy a výstroje a výzbroje prostředků. Dovolte, abych se teď věnoval sekundárním opatřením, která lze také považovat za praktické kroky. Za prvé jde o meziagenturní spolupráci. V námořní oblasti jsou hlavními hráči Frontex, eh, Námořní agentura pro bezpečnost, eh, eh, Agentura pro kontrolu rybolovu Evropské unie a Evropský úřad pro podporu azylu a Evropské satelitní středisko. My jsme zavedli multilaterální a bilaterální eh, spolupráci se všemi těmito agenturami. Eh, s některými, zvláště s agenturou pro, na, eh, pro bezpečnost na moři a s agenturou pro rybolov jsme během posledních třech let prováděli víceúčelové námořní operace, většinou byla hostitelským státem Španělsku. Jsme pro vytvoření Evropské pobřežní služby, hlídky. To se opakovaně navrhuje vždy, když se hovoří o námořních eh, záchranných eh, operacích. Zachraňování lidských životů je přímo provázáno se základními právy. Proto několik slov k základním právům, strategii naší agentury eh, k základním právům a eh, jaká je naše situace. S radostí vás mohu informovat, že eh, úředník pro základní práva naší agentury že tento post vznikl a osoba, která se ujala tohoto postu, eh, nastoupí od 15. prosince letošního roku. Totež se týká poradního výboru. Už jsme měli nultou schůzku tohoto poradního výboru 5. září a Zahajovací první zasedání tohoto konzultativního fóra se odehraje 16. října. Já jsem rád, že na mé pozvání eh, tohoto výboru i zástupce tohoto výboru se eh, účastní eh, této důležité schůzky poradního výboru Frontexu k základním právům. Důležitou úlohu hraje i bilaterální spolupráce mezi Frontexem a Agenturou pro základní práva. Včera celé dopoledne jsme s kolegou Morten Čermem eh, debatovali na toto téma a částečně jsme se věnovali i záchraně životů na moři a vůbec námořní oblasti. Tato spolupráce probíhá plynule, hladce a přinesla dobré plody v, budoucnu, eh, v minulosti. Konečně, pane předsedo, eh, dovolte, abych se vyjádřil k Eurosuru a nejde jen o pochvalu směrem k Eurosuru, posiluje kapacity členských států a Evropské unie jako celku při záchraně lidských životů. My se věnujeme více jejich nástrojům pro sledování, analytickým nástrojům, a e, pomoci při získávání spravodajských informací a posiluje to také naše kapacity pro záchranu lidských životů. Jsou tady i další pomocné funkce, které Frontex vytvořil, které budou e, později připojeny do Eurosuru. Za prvé se jedná o pozici Frontexu v celém systému. Znamená to, že jsme vypracovali systém, kde můžeme sledovat eh, umístění každého prostředku, který se účastní operace Frontexu, což eh, umožňuje koordinačnímu středisku pro námořní operace eh, je rozmístit pro, pro operace záchrany. Dalším důležitým prvkem, který přijde do Eurosuru, je vytvoření operačního eh, obrazu. To znamená, že v budoucnu budeme schopni využívat online, eh, online zobrazení, které se, která se budou eh, využívat při záchranných operacích, což posílí kapacitu všech aktérů Takže e, činíme řadu e, praktických kroků a další ještě budeme činit e, v této souvislosti. Příprava na námořní záchrané operace není nějakou výjimkou, je to východisko, my chápeme naši zodpovědnost, uvědomujeme si, že je před námi ještě řada výzev, které bude třeba řešit. protože máme různé vedoucí osoby pro řešení různých případů. Je potřeba eh, zajistit eh, rychlý a plynulý přechod odpovědností podle typu záchrané námořní operace. Stále ještě je prostor pro zlepšení, pro harmonizování definic eh, toho, co to znamená stav nouze, určité členské státy stále ještě používají eh, odlišné popisy a definice pro situace stavu nouze. A to je problém, který nám stěžuje život. Nebudu se detailně věnovat kapacitě třetích zemí eh, v námořních záchranných operacích. To je věc, kde je potřeba dosáhnout značného zlepšení. A konečně ještě několik slov eh, o výhledu do roku 2013. Připomenu to, čím jsem začal, a to je to, že především se teď stále více zaměřujeme na námořní operace. Rozpočtová situace, jak velmi dobře víte, je prozatím ještě velká neznámá a agentura má pocit, že je velmi dobře připravená pro odpovědné provádění námořních operací, které z definice patří k nejnákladnějším, vzhledem k tomu, že se využívají různé prostředky, jak plavidla, tak letouny. A pro nás je velice obtížné plánovat e, aktivitu, když nevíme, jak bude vypadat e, rozpočtová situace agentury. Tolik tedy úvodem jsem vděčen za možnost informovat vás o praktických krocích k záchraně životu na moři a rád odpovím na vaše případné dotazy. Děkuji. Teď budeme mít možnost k diskusi. Jako první má slovo pan Papa Nikolau. Mr. Chairman, not the coordinators first? No? Well, actually, am actually, I the first? I, I, I mean, uh, the coordinators... Uh, Já obvykle dávám přednost koordinátorům, pokud mají zájem tedy uh, se účastnit diskuse, ale pokud ne, nemají, tak prosím. Prosím. Pane Busutil, chcete do toho vstoupit? Nemusíte. To není otázka jaksi uh, hrdosti, ale zahájení diskuse. Děkuji. Já chci do toho vstoupit. Já děkuji za slovo. Já začnu tím, že poděkuji panu Lajtinenovi za to, že mezi nás přišel. Já vždy eh, zdůrazňuji, jak je důležité se s vámi setkávat, abychom zůstávali eh, dobře informováni o činnosti vaší agentury. Eh, nejprve chci eh, vyjádřit svoji spokojenost nad tím, že byl určen na osoba zodpovědná za základní práva. To nás velice zajímá. Máme o to velký zájem. Je to v nové legislativě. A je dobře, že byl někdo tedy jmenován eh, od prosince. To je dobře. Co se týče bezpečnosti na moři, potřebujete na to tedy vybavení, abyste mohli zajistit, že eh, že tuto citlivou otázku adekvátně řešíte. Nejde o, pouze o vůli zachraňovat životy na moři, ale také zajištění toho, abyste měli příslušné vybavení a školení. To jste také zmínil. Když jsme navštívili vaše kanceláře ve Varšavě, tak mm, tak jsme se dívali na to školení. Teď máte právo se najímat a kupovat vybavení. Domníváte se, že budete kupovat nějaká nebo pronajímat nějaká, nějaký majetek za tímto účelem? Další věc se týká pokynů směrnic eh, Frontexu, které úzce souvisí s bezpečností na moři. Víte, pane Leitenen, že Evropský um, soudní dvůr rozhodl, že tyto pokyny by měly být považovány za neplatné, ale budou v podstatě platit, dokud nebudou změněny. A mě by zajímala reakce komise. A mě by zajímalo, zda v posledních dvou letech jste se jimi řídili, těmito směrnicemi, a zda vzhledem k rozhodnutí soudu Frontex dal eh, něco, nějaký podnět komisi na změnu těchto směrnic. A pokud ano, tak zda byste je také mohl předat nám. Děkuji. Paní Guillaume. A pak dáme slovo pana, panovi Papo Nikolaovi. Myslím, že je dobré, jak si pokryt všechny frakce a pak se vrátit k panu, Nikolovi. Ano, já to tak naprosto chápu. Já nejsem tady jako koordinátorka. Děkuji panu řediteli, že je tady a mám dvě stručné otázky. Hovořil jste o otázce pravděpodobnosti. A když se člověk na to dívá z Bruselu nebo odinut, tak ta otázka pravděpodobnosti je zvláštní člověk má pocit, že s tím posledním postupným, s těmi postupnými uh, operacemi na hranicích se eh, vlastně ta pravděpodobnost dost eh, snižuje. Mě by zajímalo, jak postupujete nebo jak přistupujete k té otázce pravděpodobnosti a zda jste v posledních měsících či letech konstatoval, do jaké eh, míry ta vámi předpokládaná pravděpodobnost odpovídá pak akci, skutečným akcím vedeným Frontexu. A druhé téma, či druhá otázka, reaguje na to, co řekl Simon, otázka základních práv. My jsme samozřejmě eh, velmi rádi, jak se věci vyvíjejí a eh, profilace těch eh, míst podle nařízení Frontex by mě zajímalo. Zda jste již pokročili s operativností těch, eh, těch míst. A také otázka záchrany na moři. Eh, ptám se, zda tady, tady určité operace, které do toho spadají, zda to bude znamenat, že prostě takový, takový, takový člověk bude přímo na palubě. Děkuji a prosím, dávám slovo dalšímu. Děkuji. Já mám nějaké praktické, nějaké obecné otázky. Vy jste zmínil analýzu rizika v případě, eh, že je potřeba záchranných akcí, kdy a kde budou. To není překvapivé, když je hodně migrantů, když jsou rizikové situace, eh, je logické tedy jít na ta místa, kde eh, se ti lidé se pokouší o vstup. Nejrizikovější sezóna pro migranty je zima, protože tam je bouře, ale většina lidí přichází v létě. Plánujete tedy posílit své operace, záchrané operace v zimě. Dále by mě zajímalo, jak probíhá přesně mm, záchranná akce, jak se přiblížíte ohroženému plavidlu, jak, jak fyzicky to probíhá. Dále jste zmínil, kolik lidí jste zachránili v nouzi, co se s nimi děje po té, co je zachráníte, kam je odvezete, uh, Eh, ptáte se jich, zda chtějí mezinárodní ochranu. Co se s nimi stane? Obecně, stejně jako Simon, já, já jsem ráda, že už tam bude um, zástupce um, nebo uh, úředník zodpovědný za ochranu lidských práv. Doufám, že jeho hlas bude také slyšen. Samozřejmě je velice důležité, aby existovala opatření, um, zvyšování povědomí, všichni věděli, že lidé v nouzi je třeba zachránit. Ehm, nejen tedy, jde nejen o to vědět, kde ti lidé jsou, to vždy neřeší ten problém. Měli jsme případ 63 migrantů a bylo jich více než 70, 63 z nich zahynulo. Všichni věděli, kde byli, mnoho lidí je vidělo, ale nikdo jim nepomohl a 63 z nich zahynulo. Jenom pár jich e, přežilo. To není ta problém Frontexu, ten se toho neúčastnil, ale ukazuje to jenom to, že víte, kde jsou, je nezachrání. Musíte mít vůli jim pomoci. Samozřejmě je to obtížné E, někdy jsou případy tedy proti lidem, kteří jim pomáhají a podobně. Někdy není vůle. Je dobré, že se účastníte záchranných operací. Myslíte si, že, zda, že Frontex je nejlépe vybaven na záchranu? Frontex samozřejmě je kontrola hranic agentura na kontrolu hranic, nikoli na záchranu, na azyl nebo mm, pro uprchlíky. A mnoho migrantů se tedy bude snažit vyhýbat eh, jaksi silám na eh, ochranu hranic. A migranti eh, se dostávají do Evropy obtížnějšími, nebezpečnějšími cestami právě z důvodu té kontroly hranic přes eh, větší, hodně přes moře. A proto mám zásadní otázku, zda Frontex je ta nejlepší agentura ty lidi, na to, aby ty lidi zachraňovala. Jak si nemá, nedává smysl, aby to byly eh, aby, aby hlídači hranic nekontrolovaní nehlídali hranice, ale zahraňovali i kdy samozřejmě záchrana je důležitá, lidi musíte zachraňovat, ale pokud to představuje tak velkou část vaší mise, vaší práce, tak nebylo by dobré, jak si revidovat mandát, to je otázka na komizi, a zaměřit se více na eh, záchranu a možná část eh, eh, Frontexu, jak si směrovat na záchranu eh, spíše než na eh, bránění mm, lidem ve vstupu do evropské území. Paní Inspek? Děkuji, pane předsedo. Eh, děkuji panu Lajtenanovi za jeho vystoupení a jsem velmi ráda, že tady, jak se zdá, nacházíme rovnováhu vyváženost mezi agenturou a členskými státy, ví se, kdo co dělá. To usnadní dosažení cílů, které byly agentuře svěřeny. Jsem také eh, velmi ráda, že eh, probíhá eh, diskuse v našem evropském mikrokosmu mm, na téma toho pracovníka pro základní práva a jsem velmi ráda, že je to žena, která byla vybrána na toto místo. Eh, kromě všech těch diskusí, které teď otřásají eh, Evropou a vytvářejí bouři ve sklenici vody. Tak eh, to, co vy jste tady předložil, pokud je otázky pravděpodobnosti a otázky stanovení oblasti pro operace a podobně, to jsou všechno velmi konkrétní věci. Během arabského jara jsme viděli, že stovky tisíc osob prchalo z Líbie prchalo před násilostmi v Líbyi. Desítky eh, tisíc migrantů se směřovalo eh, k vnějším hranicím EU. Dnes eh, Evropané dost bezmocně přihlížejí masakrům prováděném na syrském lidu. Nevíme, kdy skončí tato válka. Ani nevíme, jak skončí, jak se bude vyvíjet. Nicméně víme, že 230 tisíc Syřanů eh, odešlo ze Sýrie a jsou v uprchlických táborech v Turecku, Jordánsku, v Libanonu. Zdá se tedy, že některé tyto osoby se snažily uprchnout také po moři hovoříte o plánování, přípravách a já si dovedu představit, že pracujete na otázce, jak pomoci uprchlíkům, kteří pravděpodobně budou prchat přes moře. A také chci položit ještě otázku komisi jaká ustanovení nebo jaká opatření činí Evropa eh, vůči žadatelům o azyl, kteří eh, nepochybně brzy se objeví. Eh, ve stejném duchu, jako padla otázka od jednoho kolegy, ptám se, jestliže ta otázka nastane, jak nebo kam chcete ty osoby nasměrovat, když je zachráníte, kam ty osoby pak nasměrujete reaguji na to, co jste řekl před chvílí v jakémsi závěru, že to vlastně takové schrnutí vaší mise zachraňovat eh, lidské životy, to spadá do základních práv. Děkuji. Děkuji, pan Giantifilidis. Thank you, President. I too want to... Děkuji, pane předsedo. Také já bych chtěl pozdravit pana Lajtinena a mm, radovat se, že máme možnost e, slyšet jeho zprávu o Frontexu. Těším se, že uslyším odpověď na otázku pana Busutila týkající se těch guidelines, těch pokynů. A, e, a když komise je vyzvána na tom pracovat. A já se chci zeptat na vaše e, operace, záchranné operace když dochází k zadržení lodí na moři. Já jsem o této otázce hovořil s maltským účastníkem, který se účastnil operací Frontexu. Vy samozřejmě vlastně eh, pracujete v jiné oblasti, zatímco tady jde o zadržení či záchranu. Já bych se také chtěl zeptat, eh, co se stane s těmi lidmi, kteří jsou zachráněni eh, vlastně několik tisíc lidí za poslední měsíce to bylo. Vy je tedy naložíte na vaši palubu, zkontrolujete jejich identitu, pošlete je zpátky domů, nebo co se s nimi pak stane? A podobně jako paní Keller se ptala před chvíli, eh, pokud je o důvěru eh, eh, agentury, ptám se, zda jsou nějaké střety důvěry při takových operacích, zejména záchranných operacích. Děkuji. Děkuji a paní Sargentini. Děkuji, pane předsedo. Za prvé, podobně jako vy, pokud je to možné, eh, bych chtěla požádat o jedno vysvětlení. Eh, říkal jste, že není ještě jasná otázka rozpočtu Frontexu na rok 2013. Ono to ještě nevyšlo z trialogu, ale neočekává se, že dojde k žádnému krácení, takže vlastně víceméně eh, to jisté je, abych reagovala tedy na tu vaši poznámku. Za druhé, také já jsem eh, pozorně poslouchala a začínám chápat, že je vlastně eh, ten mandát Frontexu odlišný, než jsem si myslela. Já myslím, že záchran lidí to by byl velmi hezký mandát, ale vidím, že mandát je eh, hlídat eh, hranice, střežit hranice a se záchranou lidí, že je problém. Ráda bych věděla, zda můžete eh, i přemýšlet o tom, co nefungovalo v loňském roce v těch různých systémech pátrání a Eh, záchrany. Jenom ve Středomoří došlo eh, k 1500 utonutí lidí. Když hovoříme o konkrétních případech, všichni vidíme, eh, jaké šetření probíhá v Radě Evropy o té lodi s lidmi, kteří odjeli z Líbie a pluli dva týdny po Středomoří. Všichni věděli, kde se loď nachází, byla tam helikoptéra, která se nad nimi vznášela a nikdo jim nepomohl. Oni pak vlastně se znovu přistáli a vš, téměř všichni zahynuli. E, za to bychom se opravdu měli stydět. Čili byla bych ráda, kdybyste se zamyslel nad tím prohlášením, že Eh, je tady úkol zachraňovat lidí a přitom lidé utonou i v případě, že víme, kde se nacházejí. Děkuji. A nyní pan Papa Nikolau. Děkuji. Já nevím, jestli už jsem poslední, ale myslím, že je lepší, že kladu otázku po té, co zazněly eh, otázky z jiných eh, politických frakcí. Já pak mohu být konkrétnější ve svých dotazech. Děkuji, paní Lajtinene, za to, že jste mezi námi. Ještě jednou vám za to děkuji. Je to velmi důležité, že vás tady máme a máme od vás aktuální informace. Ví, dovídáme se od vás od problému, na které Frontex naráží. Ano, víme, že tady dochází k určitému posunu centra, gravit, centra eh, těžiště a víme, že je třeba vyvíjet eh, velké úsilí, eh, také E, naše vlády vyvíjí úsilí a také Frontex. Vidíme, že v záchraně lidí máme dobré zkušenosti ve spolupráci s Frontexem v posledních letech, zejména v oblasti školení. Tady jste vyvinuli velké úsilí pro vyškolení národních e, e, strážců hranic. Já mám tři body, které bych chtěl uvést. Za prvé, Eh, memorandum porozumění s tureckými orgány bylo podepsáno eh, v květnu tohoto roku. Mezi Frontexem a Tureckem. Myslím, že to vytváří eh, možnost, aby Frontex také působil i na té straně hranice s Tureckem a aby Frontex působil preventivně. Ale i když máme toto memorandum, a snažíme se eh, rozvíjet lepší komunikaci s tureckými orgány a rozvíjet spolupráci. I přesto dochází k vážným incidentům. Před dvěma týdny eh, bych k tomu došlo, byl bych rád, kdybyste se k tomu vyjádřil a chtěl bych informovat kolegy, že eh, loď turecké pohraniční stráže se dostala do výsostných vod Řecka a pak eh, plavidlo ze Slovinska, eh, které bylo součástí eh, Frontexu, se tam také objevila a také řecké plavidlo se tam dostalo do té oblasti a turecké plavidlo komunikovalo s těmi dalšími dvěma plavidly a říkalo, že mají odplout, ale oni odpovídali, že to není eh, tak, že jsou ve výsostných vodách Řecka. Eh, tak jak je to s tím memorandem eh, porozumění a se spoluprací? Jste s tím spokojeni? Nebo jsou to věci, které můžeme očekávat, že se budou odehrávat, jak to můžeme, jak se na to dívat pragmaticky. A za druhé, zmínil jste se o rozpočtových otázkách. Pokud vím, komise navrhla, že uvolní 4,5 milionu na Frontex pro výjimečné situace ve oblasti Středomoří. Stalo se tak? Dostalo, došlo k tomu? Je to potvrzeno? A je ta suma dostatečná? A za třetí. Situace v Sýrii. Eh, ta nás velmi trápí a musíme se připravit. A Frontex by měl postupovat stejně ve spolupráci s národními orgány členských států na vnějších hranicích. Můžete k tomu ještě něco říci? A ta, ta, ta suma 4,5 milionu, ta se týká také těchto příprav na problémy, které eh, vyplynou ze Sýrie. Děkuji. Děkuji. A pan Mulder? Děkuji. Děkuji. Pane předsedo, já jsem také uslyšel řadu povzbudivých slov. Problém spočívá v tom, co už eh, řeklo několik předřečníků. Co se stane, až odhalíte až odhalíte eh, loď eh, z migranty, eh, čí mimo, to obvykle, mimo ten obvyklý prostor, co se stane, čí odpovědnost bude zasáhnout. Evropská jurisprudence se k tomu nevyjadřuje. Jakým způsobem by tuto situaci bylo možné zlepšit? A v návaznosti co navrhuje Frontex. Děkuji. Paní Ernst. Děkuji. Čtyři drobné otázky. Vy jste se zmínil o tom, že že by měla vzniknout evropská pobřežní hlídka komu by eh, byla podřízena eh, Evropské unie jako takové? Mm, můžete k tomu něco říci a jaký názor k tomu mají členské státy? Za druhé, výzbroj. Řekl jste, že mnohá plavidla nejsou dostatečně vybavená materiálem, věcmi, které jsou nezbytné pro zachraňované, eh, nebo že jich těch věcí tam není dost. Můžete to vyčíslit, co chybí nejvíc, co by to stálo, kolik vlastně vy jako Frontex odhadujete, co by bylo, co je potřeba vydat pro ty zachraňované lidi, aby členské státy toto mohly nějakým způsobem si naplánovat, že to zrealizují. Za třetí, to je jednoduché. Víme ze zpráv, že 1500 lidí vlastně zahynulo na moři, že se utopili. Co se stane s těmi mrtvými? co se stane, když někdo zemře během takové záchranné eh, akce, jak s tím nakládáte. A za čtvrté, Frontex eh, teď uzavřel eh, s podpůrnou kanceláří dohodu či smlouvu a nás by velice zajímalo, co ta smlouva obsahuje. Děkuji. Děkuji. Předtím, než dám slovo zpět panu Lajkinanovi, aby odpověděl, možná by se chtěla také vložit do debaty komise, co se týče těch otázek, které tady padly. Chce někdo z komise odpovědět? Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím se vyjádřit k těm několika otázkám, které se týkají komise. Eh, poslední otázka, která se týkala Sýrie. Jak už uvedli někteří eh, poslanci parlamentu, byl odstartován postup na uvolnění 4,5 milionu euro na eh, pomoc v nouzi, jak řekl pan Laikinen. Eh, a v srpnu se ukazovalo, že že vlastně spíše než do Turecka, že lidé ze Sýrie budou prchat po moři. A e, prozatím e, se tak nedělo pasivně a teprve posledně jsme si uvědomili, že v této oblasti bude potřeba poskytnout více pomoci. Další otázka, co dělá komise a co chystá, aby se postarala nějakým způsobem, vyřešila syrskou situaci. My se této otázce věnujeme intenzivně od počátku tamní krize. To je jedna věc. Během srpna jsme z iniciativy komise vytvořili pracovní skupinu zvláště pro, určenou pro Sýrii. Spolupracuje i některé agentury, eh, také Frontex, EASA a Europol. Zjišťují stav v té situaci a co lze čekat. V mezidobí jsme vyslali zjišťovací mise, zvlášť co se týče eh, situace na řecko-turecké hranici, abychom viděli, jak se situace vyvíjí tam. Takže situaci sledujeme. Doposud Turci situaci řeší pomocí uprchlických táborů, které vybudovali ehm, v uspokojivé kvalitě. Ehm, na té úrovni ehm, se pěstují kontakty, v těch se pokračuje. Samozřejmě nikdo neví a těžko předvídat další vývoj situace v blízké budoucnosti. Všechno sledujeme pozorně. Na jednu z těch otázek by mohl odpověď eh, by mohl odpovědět kolega, který se více specializuje na námořní právo. Eh, byla to otázka, proč znovu nezměníme mandát, aby tam eh, patřila vlastně v, do, v rámce e, agentury i e, ty záchranné operace. Já si myslím, že by to rozhodně možné bylo přijít s nějakým návrhem komise v této oblasti. E, ovšem ta kompetence není e, nějakým způsobem zakotvená ve smlouvě, proto by to bylo velmi obtížné. Takže nejprve bychom museli e, takové ustanovení mít ve smlouvě a pak by komise velice ráda na základě smlouvy s takovým návrhem přišla, ale podle našeho názoru prozatím tomu tak není. Tolik tedy k většině otázek, které šly směrem ke komisi. Děkuji. Děkuji a teď má slovo zase pan Leitinen na závěr, než začnou koordinátoři, takže máte slovo Děkuji, pane předsedo. Já chci pogratulovat členům výboru za vynikající otázky. Dovolte, abych se nejprve e, zmínil o možnosti kupovat vlastní zařízení. Je to poprvé v roce 2013 tedy, kdy můžeme aplikovat nový postup podle novelizovaného nařízení Frontexu, co se týče minimálního počtu technického vybavení a tak za druhé změna finančního režimu. Možná si pamatujete, kdy jsme mm, máme 100% financování minimálního vybavení a až 100% dalšího vybavení. Takže my asi my nevíme jaká, stoprocentně, jaká bude ochota členských států za nových těchto nových podmínek. To se dovíme koncem tohoto měsíce a začátkem listopadu, kdy proběhnou to bilaterální jednání. Podle zkušeností Eh, co jsme se dověděli od členských států, musíme znova zvážit otázku nákupu vlastního zařízení. Takže to není poprvé. Doposud jsme využili tento typ služeb a zařízení v některých operacích. A já jsem náhodou zmínil eh, to nasazení islandských, islandského ehm, plavidla, kdy ho Island dal k dispozici a agentura rozhodla, jak o něm, jak ho využije. Takže to byl takový pilotní projekt eh, Další možnost jsou soukromé společnosti, které používají letecký, letecké sledování. To už nějakou, několik let e, využíváme. Jinak e, si nejsme eh, tady celé jistě, zda využijeme možnosti nakup, koupit vlastní zařízení. Máme různé možnosti podle výsledku těch bilaterálních jednání. E, závisí to také, také s ohledem na rozpočtové důsledky. Dále, co se týče um, nových směrnic, známe to rozhodnutí soudního dvora, ale současně se to má aplikovat během rozumného časového období, takže jsme ještě neprovedli žádné změny v řízení námořních operací. Pořád platí stejná ustanovení. Takže základní principy stále platí. Ještě jsme aktivně tedy ne nebyli komi- nekontaktovali komisi o možnosti změny. Také si musíme uvědomit historicky, jak byly ty směrnice zpracovány, jak obtížné to bylo. Francis Kellers Keller, eh, eh, a její otázka rizikové analýzy rizik. Já, neberte to, nevykládejte si to špatně, já se tu pravděpodobnost. Já se dívám na to retrospektivně, to nikdo neví, ale musí mít nějaký podklad jako pro plánování naší činnosti. A co se týkalo těch procent, chtěl jsem říci, že není výjimka, že narážíme na záchranné operace. Je to spíše tedy východisko. Kdykoliv plánujeme operace námořní, tak je pravděpodobné, že s tímto se setkáme. Současně musíme definovat dvě oblasti těchto námořních operací. Právníci mohou tedy vést nekonečné diskuse co je, o tom, co je mezinárodní, spadá do mezinárodního, co do evropského práva. My jsme si toho vědomi. Ale já jsem praktik a jsem zástupce eh, tedy komunity e, ostrahy hranic. A pro nás není klíčové, zda ta povinnost vyplývá z evropského nebo mezinárodního práva. Je to stejný úkol, který musí mm, provádět. Jak jsme tedy um, propagovali naše aktivity námořních záchranných akcí to je aktivní um, informování toho eh, centra pro tyto operace o, o našich možnostech, o akcích, které můžeme eh, dělat. Máme nové věci, jako ten positioning systém, eh, polohovací systém, protože když nastane ta situace, tak je to to námořní koordinační centrum, které přebírá zodpovědnost a ta plavidla, ta aktiva, Eh, která byla nasazena, se dostanou pod velení tohoto centra. Takže to je jednostrané tok informací v tomto smyslu. A my děláme všechno, abychom to usnadnili. Analýzy eh, rizik a sezónní změny. Naše zkušenost je, že ve Středomoří od října tedy začíná ta sezóna, um, kdy je počasí tak špatné, že eh, většinou lidé se nejdou na moře. To jsme viděli tedy v posledních letech. A to též platí pro intenzitu našich operací. Co se stane s těmi zachráněnými migranty? To závisí na národních kompetentních orgánech. Ty to určují. V roce 2011 většina z nich, asi 60 tisíc lidí, on, tedy bylo pod kontrolou italských um, italského konečního centra pro námořní um, operace mm, vzali je na Lampedusu a pak eh, je převedli na pevninu. My nevíme přesně, jaký následný byl postup to, jak si se odklání od odpovědnosti strahy hranic. Um, pobřežní hlídky a orgány. Mm, můžem, my můžeme říct, že Obvykle tedy mm, ty, ty námořní hranice nebo hra, eh, ostrá hranic jsou obvykle pobřežní hlídky, takže to, to je tedy t, té námořní oblasti. Rozpočet. Vy víte, jaké pozměňovací návrhy nebo změny na rok eh, Mm, 2014 a dále, co souvisí se Schengenem. To jsou nej, nejisté věci, nejistota, které čelíme, nemůžeme plánovat naše aktivity, dokud eh, to nebude vyřešeno. Eh, zpráva Rady Evropy v libijském případě, to si pamatujeme, z toho jsme se poučili Mm, nutné si uvědomit, že když se objevila ta situace mm, v Libii, tak jsme museli tu operační zónu přesunout blízko k Lampeduze. My jsme tedy nemohli, eh, museli jsme se stáhnout, protože to bylo považováno za válečnou zónu, takže to, tyto věci se staly eh, tam, kde my jsme neměli žádnou operační působnost turecké memo a epizoda s, na tureckém pobřeží 6. září. Nebudu zacházet tedy do podrobností, ale dvě typické věci tam e, jsou pro námořní záchranné operace. Za prvé je povinnost pro všechny přítomné poskytnout pomoc. To je jasné. Ať jsou to vojenské velké státní komerční e, plavidla, když e, vám koordinační, námořní záchranné koordinační centrum řekne, že se máte akce účastnit, tak musíte. To je jedna věc. Druhá věc, a to se týkalo toho 6. září, turecké orgány byly zodpovědné, bylo to asi 50 metrů od tureckého pobřeží. Kolegové viděli, co se děje, nabídli pomoc, ale bylo to na koordinačním centru na turecké straně, zda mm, zva, uvážili, že, maj, že tu pomoc potřebují. Oni to odmítli. Takže je pomoc to eh, na, nabídnout, ale není povinnost to eh, přijmout, tu nabízenou pomoc. 4,5 milionu rezerva, to, která se chystá. A tady je důvodem je, jak se přesun významu z pozemní hranice na námořní. To jsme viděli mezi Řeckem a Tureckem. Už jsme tam eh, nasadili určité prostředky z pozemních operací, kde se situace zlepšuje, tedy na moře, ale to nestačí. Už se blížíme ke konci roku a 86 prostředků je již um, um, tam vázáno, takže máme plán, připravili jsme návrh ve spolupráci s komisí. A jeden bod, jeden jeden důvod těch 4,5 milionů je situace v Sýrii. To je spojeno. A na závěr otázka pobřežních hlídek. Tady jsem tedy zmínil funkce, která je trošku jiná než to, o čem jste vymluvili. Já mluvím o funkci evropských pobřežních hlídek. všichni hráči námořní oblasti E, jejich aktivity by se měly koordinovat. A to je národní státní zodpovědnost. Nemluvíme tedy o žádném nadnárodním orgánu, které by to nahrazoval. Je to pouze koordinace. Pak je tady otázka, zda ta aktiva námořních operacích jsou adekvátní. E, ta aktiva, která máme, jsou letadla a plavidla jsou dobře vybavená. My máme takový checklist, kde mm, vidíme, co už máme a harmonizujeme standardy, kde ty oblasti, kde eh, obvykle tedy jsou, by mohly být jiné než jinde než mezi Řeckem a Tureckem té harmonizace. Doufám, že jsem zodpověděl hlavní otázky a ještě jednou děkuji za slovo. Děkujeme, pane uh, eh, Latine, za úsilí, uh, s jakým jste odpověděl úplně přesně na jednu každou otázku, která zde padla, ale pochopil jsem, že uh, jak paní Keller, tak pan Templer eh, by chtěli ještě reagovat. Prosím, eh, rychle, protože máme ještě zkusku koordinátorů. Nejprve tady paní Keller a potom pan Dentafilidis. Děkuji. Dvě drobné následné otázky. Vy jste řekl, že uh, máte opravu rozpočtu na roku 2013, ale my máme rozpočet teprve na rok 2012, takže jsme to pochopili špatně. Znamená to, že ty peníze už nemůžete eh, použít letos, takže ty peníze, by, ty peníze byste ztratili, takže pro jaký rok chcete více peněz? Další otázka. Řekl jste, že potřebujete víc peněz, protože je více uprchlíků E, z pozemských hranic na námořní hranice. Ale to je přece proto, že ty pozemské hranice jsou uzavřené. Nejprve jste e, chtěli e, peníze na, na to, abyste mohli uzavřít pozemské hranice a teď chcete víc peněz na námořní hranice, ty chcete taky uzavřít. A další kolega, myslím, že jsem vůbec nedostal odpověď na otázku, jestli dělají nějaké záchyty na moři a potom ještě um, dohoda, kterou Frontex uzavřel. Pane Muldre, i vy chcete položit otázku? Ano. Já jsem se ptal, jaká je vlastně zásadní odpovědnost, když jsou lidé tedy eh, zadrženi. Co se s nimi stane? Pan Papane Konalu, Pane Lajkinene, like já myslím, že tady došlo k nedorozumění. Já jsem hovořil o incidentu z 26. září, ne 6. září. Tam proběhla, proběhl pokus o záchranu 50 metrů od tureckých eh, pobřežních lídek a došlo ke ztrátě na životy. A potom byla hlídka ze strany slovinského plavidla, a, a došlo tam k nějakém kontaktu s Frontexem. Takže jestli by se chce k tomu mohl vyjádřit paní Ernst stručně. Frontex má pracovní dohodu ještě a ASO a k tomu jste nic neřekl. Takže slovo máte vy, pane Leiknene, druhou příležitost. Děkuji. Doufám, že budu mít více než sekundu na tuto druhou příležitost. Úprava rozpočtu, o které hovořím, je na 2013, to znamená předběžné. Eh, máme tam dvě rezervy, 9 milionů, o které se teď hovoří, a druhá rezerva 75 operačních výdajů celé agentury v důsledku Schengenu. Asi nemusím vysvětlovat, co to pro agenturu znamená, když eh, ne, nevíme, jestli se nám bude pokrývat 25 operačních výdajů a nebo 100 Děkuji Helen za to, že jste eh, mě informovala, že výbor pro rozpočet zamítl ty změny. Dobře, takže zadržení na moře. Na moři. Zadržení na moři dochází pouze během záchranných opatření, anebo když eh, jsou uprchlíci zadrženi a dovedeni do nějakého bezpečného útočiště. Vždycky se úřady nebo orgány snaží nějakým způsobem eh, zasahovat, ale eh, snažíme se, aby nedocházelo k návratům a snažíme se o koordinaci a návraty, nucené návraty, eh, to se tam nesmí dít. Jaká je vlastně finální odpovědnost? Já jsem nechtěl vzbudit dojem, že se chci vyhnout té odpovědnosti, proto jsem řekl, že vlastně mají tady určité názory na eh, praktici a určité názory právníci, ale v zásadě jde eh, o kompetentní orgány členských států, kteří činí eh, rozhodnutí. Totež platí pro pohraniční kontrolu, totež platí pro záchranné operace Frontexu, ať už jsou na zemi nebo na moři. My máme odpovědnost za šíření optimálních postupů a výsledek těchto operací, jak jen můžeme. Ten případ z 26. září. Nemohu vás podrobně informovat, ale vím, o co šlo. Tam bylo plavidlo, které se účastnilo společné operace eh, eh, Frontexu za eh, vlastně eh, velení eh, řeckého, řeckého řecké pobřežní hlídky a dostalo se do sporu s tureckým plavidlem, protože tam byly neschody k místu, kudy probíhá hranice. Dále, já jsem se účastnil před měsícem řídící rady EASO a kolega Rob Fieser se účastnil posledního Eh, poslední řídící rady Frontexu 26. září. Tehdy jsme podepsali pracovní dohodu mezi Frontexem a EASO. Nezačali jsme na zelené louce, hodně jsme spolupracovali i do posud. Frontex eh, pomohl EASu Eh, s administrativními eh, úkoly a postupy. Máme za sebou mnoho společné práce na analýze rizik, zvlášť co se týče opatření na budování kapacit a jejich navyšování a máme jasný názor na dalším pokračování této spolupráce. Výměna informací, školení, operační aktivity, zvláště zlepšování kvality šetření, screeningu na tom pracujeme zvláště dobře společně. Co se týče analýzy rizik, EASO má lepší a větší zkušenosti v otázkách země původu, kde my spíše eh, máme lepší přehled, co se týče pravidel týkajících se hranic. Jakmile se nám podaří propojit tyto dva druhy informací, potom budou mít eh, společní aktéři lepší obraz eh, o tom, co se děje. A co se týče screeningu, tak vlastně eh, jde o to zjistit, jestli migranti mají postupovat podle asilových postupů a pak, když to tak není, tak podle jiných postupů, eh, které eventuálně mohou vést i eh, k postupům vedoucím k návratu. dobře, děkuji, pane Lajkinene. Děkuji za vaše eh, odpovědi na otázky členů výboru. Teď tedy končíme, eh, končíme debatu eh, nad tímto tématem, týkajícím se také té změny, která byla schválena minulý týden. V souvislosti s Frontexem děkujeme Frontexu Nyní se s vámi eh, loučíme a za několik minut eh, bude probíhat schůzka koordinátorů in camera. Ti, kdo se neúčastní schůzky koordinátorů, prosím odejděte potichu. Děkuji.